Dobrý den, já eh, navrhuji, abychom začali. Dobrý den. Al momento que la señora Ayala. Počkáme, až paní Ayala dokončí. Dobře, děkuji. Navrhuji, abychom začali se schůzí. Nejprve chci omluvit pana předsedu, který musel zůstat ve svém členském státě a který by měl dorazit v průběhu odpoledne, ale teď v tomto okamžiku to není vůbec jisté. Budu vás, budu vás průběžně informovat. A e, také chci zde přivítat pracovníky Rady Evropské komise, členy účetního dvora a samozřejmě asistenty, zástupce politických skupin a náš sekretariát. Obdrželi jste zápis z poslední schůze 17. listopadu 2011 a pokud nemáte žádné připomínky, takže lze považovat tento zápis za odsouhlasený tedy do, termín je konec pracovního dne. Také dovolte, abych vás upozornil na několik témat jako jazyky, které máme k dispozici. To je zcela dostačující pro průběh naší schůzy, aby se poslanci mohli vyjadřovat. Naše schůze je na internetu, na webstreamu. A pozor, Až budete mluvit do mikrofonu, tak pozor, zvolte si ten pravý. Já jsem si také spletl mikrofon, takže eh, mikrofon po vaší levici, prosím, používejte. Eh, začneme proto s prvním bodem programu, což je delegace našeho výboru do Maďarska pět let po přistoupení prováděcí komunitárních fondů, kontrola a dohled dám slovo hned eh, paní Ingeborg Gressle, která je zpravodajkou v této věci. Děkuji, pane předsedo. Byla jsem eh, eh, vedoucí této delegace. Návštěva v Maďarsku byla úspěšná. Jako vždy musíme říci, že se vyplatí vyjet přímo do terénu, do daného členského státu, a e, my jsme e, zjistili, že Maďarsko se nachází ve fázi e, velkého přepracování, především veřejných úřadů, služeb. To znamená, byli tady noví lidé a jejich věcné znalosti byly, abych to formulovala opatrně, velice přehledné v úvozovkách. Byly tady zásadní změny, například eh, byly zrušeny některé veřejné služby a my jsme také vyjádřili naši obavu v tom smyslu, jaké eh, důsledky to bude být pro řízení finančních prostředků z Evropské unie. Takže jsme naznačili, že jsme tím eh, nepříliš nadšení, i když se samozřejmě nechceme vměšovat do vnitřních záležitostí Maďarska. A Myslíme si, že je velice důležité, abychom tady měli trvalé kontaktní partnery, se eh, kterými jednáme a kteří budou mít dostatečné odborné znalosti. Zmínili jsme to několikrát a eh, samozřejmě kolegové se mnou pravděpodobně asi budou souhlasit. Viděli jsme, že Maďarsko zápolí také s finanční krizí, když ty problémy, které tím vznikají, samozřejmě řeší. Bylo také zřejmé, že se jedná o členskou zemi, která i politickými problémy, které tam jsou, zápasí vlastně sama se sebou, řeší si své vlastní záležitosti. Myslím si, že ta návštěva byla ovšem úspěšná, protože eh, jsme zaznamenali, že Maďarsko se snaží získat programy Evropské unie a snaží se, aby eh, management byl velice úspěšný. Zabývali jsme se také eh, interní organizací rozdělování peněz ve strukturálních fondech, zabývali jsme se zemědělskými fondy a také jsme zjistili, že Maďarsko, stejně asi jako většina jiných členských států, vlastně nechce žádnou zásadní zemědělskou reformu. Průměrná velikost zemědělské farmy je 2,5 hektarů, takže eh, tady jsme si kladli otázku, kam se to vlastně zemědělsky ubírá. U velkých projektů bylo zřejmé, že tam, kde byly nesrovnalosti, například u projektu Metro, je vůle tyto nesrovnalosti opravit, napravit a zabývali jsme se také otázkou spolupráce s eh, OLAFem, tedy Úřadem pro potírání podvodů, a je tady jedno kontaktní místo pro OLAF a toto kontaktní místo není vždy informováno o problémech, které řeší OLAF. A jedno z našich doporučení by bylo, aby toto kontaktní místo bylo informováno ve chvíli, kdy se někdo s takovou věcí na OLAF obrátí. My jsme eh, tady vypracovali zprávu, a já bych tady chtěla poděkovat sekretariátu do této zprávy jsme připojili doporučení A já si myslím, že bylo důležité Maďarsko navštívit, i když Maďarsko samozřejmě v tuto chvíli není zcela na vrchu našeho seznamu eh, problémových zemí, ale bylo dobré navštívit Maďarsko, tedy jeden z těch novějších členských států, bychom si mohli udělat eh, obrázek o situaci a můžeme říci, že nakonec se Maďarsko dobře vyrovnává se všemi eh, problémy a já bych chtěl poděkovat sekretariátu a vůbec všem, kteří eh, se podíleli na přípravě této cestě, cesty nebo na té cestě, která byla velice dobrá. Děkuji a mm, mají někteří členové nebo komise, chce něco říci? Merci. Děkuji, pane předsedo. Ta diagnoza, která vyplývá z parlamentní cesty, eh, tak jak je to i ve zprávě, tak to je zcela v souladu i s vyhodnocením komise. Maďarsko je země, která má efektivní státní správu a vlastně i ta státní zpráva prošla velkou změnou, ale eh, jsou tam určitá rizika, na které komise několikrát poukázala. Bereme na vědomí, že i nyní tedy eh, existuje, bylo vytvořeno nové uspořádání, které by mělo řádně lépe zpravovat strukturální fondy. Maďarsko je e, země, která byla velice centralizovaná a velice i tam byly centralizované ty funkce i pro řízení, zprávu, kontrolu strukturálních fondů a e, je to tedy e, centrální orgán, který je napojen přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže to je ten zásadní subjekt, který má na starosti tyto fondy a e, slyšeli jsme, že byly vytipovány určité problémy a e, maďarské orgány na nich pracují. Bez pochyby je třeba i říci, že komise má za to, že veřejné zakázky to je problém, který je třeba ještě řešit v Maďarsku. A ještě pokud jde o eh, vnitrostátní předpisy také. Eh, nicméně lze mít za to, že došlo k velkému pokroku, že již to řízení, které bylo zavedeno, je v souladu s ve většině případů je to tedy v pořádku, i když zde jsme skonstatovali určité nesrovnalosti, sice, ale ve většině případů to řízení je zcela v souladu s platnou legislativou, ale na druhé straně je třeba také říci, že některé způsoby, jak se provádí kritéria výběru, eh, kritérií, eh, tak, tak ta kritéria jsou příliš restriktivní, často, často dochází k vyloučení některých uchazečů a lze to považovat za neúměrné, ne, nepřiměřené což by mohlo vést k mm, překážkám eh, hospodářské soutěže při veřejných zakázkách a mm, zde mm, jsou určité případy, kdy komunitární zdroje nebyly efektivně čerpány, například příliš vysoké, přehraně vysoké náklady na některé investice. Eh, které se spolufinancují ze strukturálních fondů, tak to tam bylo zjištěno. Ještě třeba zdůraznit, že Maďarsko je země, která efektivně čerpá z fondů a eh, jeho výsledky jsou vyšší než průměr, když si to porovnáme s jinými státy, eh, ve kterých také působí strukturální fondy. Je to země, která přijala zajímavé inovativní eh, postupy v různých sektorech, třeba eh, finanční inženýrství, jak tomu říkáme, tak Maďarsko zde je země, která co nejvíce využívá tyto nástroje a i na to vytvořila dost komplexní strukturu, což si vyžádalo dost dlouhou dobu a nyní již je funkční a vykazuje výsledky které jsou, jak bych řekl, zajímavé. A e, dopad podobných nástrojů na ekonomiku, jak víme, má e, velký pákový e, efekt než ty tradiční. Zde to tady z toho zřejmě vyplývá. My jsme sice pouze na začátku, protože tyto nástroje si vyžadují dost dlouhou dobu, než začnou fungovat, ale chci to uvést jako pozitivní fakt. Další pozitivní fakt je, že Maďarsko eh, mm, zahájilo celou řadu integrovaných akcí, které se týkají jak tedy kontextu eh, městského i venkovského a e, zde využívají velice dobře ty synergie investic do inovací, do vědy, výzkumu a do e, podpory podnikání. Tudíž je to rámec, který v zásadě vypadá pozitivně až na některé slabiny a to i vyplývá z té návštěvy. Maďarsko je zemí, která efektivně čerpá strukturální fondy, takže to je i hodnocení komise. Děkuji. Pane Orany, vy jste vedoucím eh, oddělení pro Maďarsko na Evropské komisi. Děkuji kolega Makakis. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, kolegyni Gresle za tuto zprávu. Je to čistá, velmi dobře vypracovaná zpráva a má smysl eh, cestovat i do těch zemí, které nejsou zcela eh, nejaktuálnější na našem seznamu úloh, protože členské státy musí mít dojem, že si jich všímáme. A pokud jde o schopnost absorpce, tedy eh, čerpání, tak když se podíváme na hlavní důvody problémů, tak jsou to velmi často problémy, které známe z mnoha jiných zemí, to znamená jak jsou úlohy rozděleny, kdo dělá co, jak se definuje spolupráce mezi Evropskou komisí a členským státem, do jaké míry eh, je eh, pokročila eh, IT. A pozitivně bych chtěl zmínit, že Maďarsko má schopnost se poučit. To jasně vyplývá i z této zprávy. Je tady vidět, co vše bylo vylepšeno a Dále bych zmínil, že existují někteří eh, trvalí hříšníci, eh, kteří jsou nepoučitelní. A tady bych chtěl poukázat na to, že poučitelnost možná je. A um, dále. Eh, tady jsme slyšeli od komisaře Šemety, že například Polsko je vynikajícím příkladem, jak vyské fondy uh, Maďarsko se zdá být také nadprůměrným příkladem. Proč to tedy nefunguje v zemích jako je Itálie, Španělsko, Spojené království a v jiných zemích? Proč to tam nefunguje? Myslím si, že to jsou věci, které musíme ještě více zanalizovat a nesmíme eh, pracovat pouze s odložením, ale s trvalým ukončením eh, plateb u těch zemích, které trvale neplní úlohy, své úkoly, tak, jak by bylo potřeba. A ještě jednou děkuji kolegyni Gresle. Paní Ayala Sender, děkuji, pane předsedo. Ano. Takže já děkuji kolegyni Gresle za zprávu a za doporučení. Jenom bych měla dvě otázky týkající se návštěvy a jsou to spíš otázky na komisi a e, především poté, i co řekl pan Chacimarkakis, je to velice relevantní podle ně. Pokud si dobře pamatuju, ve zprávě e, komise, ne, účetního dvora, omlouvám se, tam e, se hovořilo o problémech v souvislosti s Maďarskem a to především se to týkalo sou, fondu soudržnosti. Takže to Mm, si myslím, že je významná věc, protože jedna ze základních priorit je právě čerpání čerpání z fondu a schopnost eh, provádět eh, tyto priority. Vím, že to nebylo snadné eh, ve státních zprávách, protože to bylo docela inovátorské pro ně, to platilo i pro Španělsko. A já se ptám, jaký je vztah mezi touto návštěvou a tím, co nám říká účetní dvůr nyní v souvislosti s touto zemí. A za druhé, v souvislosti s tím inženýrstvím. Já se obracím na komisi a já souhlasím zde. Já jsem byla z těch, kteří podpořili eh, užívání těchto nástrojů s cílem dos, dosáhnout toho, aby e, eh, mm, Ichom, abychom zapojili i soukromé iniciativy. A já se ptám, v jakých sektorech to funguje, v jakých eh, eh, fondech, eh, jakých, v jakých sektorech to funguje a pro jaké malé střední podniky a s jakou rentabilitou se to používá. Merci. Děkuji. Paní Ayala Sender hovořila o účetním dvoru a chce se k tomu vyjádřit, nebo ne? Frederik Vogen. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat kolegům za zprávu a především za doporučení, eh, která eh, jsou předložena ve zprávě. Když jsem si přečetl zprávu, tak tam byla dvě témata, která mě zarazila. A která nefigurují v doporučeních. Je to otázka eh, veřejných zakázek. Já se ptám, proč kolegové mají za to, že teď je to v pořádku v Maďarsku. A druhé téma je organizovaný zločin. Na straně 11 zprávy se o tom hovoří. Ale tam se eh, tedy hovoří o organizovaném zločinu a hovoří se o novelizaci eh, trestního zákonníka, mm, mm, který nabíde účinnosti v roce 2012, eh, kde se hovoří, že zločinné spolčení je přitěžující okolností. To mi není moc jasné, takže bych rád, abyste mi to vysvětlili, zdali teď je to horší nebo lepší s organizovaným zločinem v Maďarsku. panie przewodniczący. Ja chciałem przyłączyć się do tych podziękowań dla Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se připojit ve svém poděkování členům delegace, která se vydala do eh, Maďarska. Eh, především s ohledem na to, že to bylo buď před eh, letní pauzou eh, nebo během ní, takže eh, většina eh, poslanců se chystala na dovolené, takže já velice děkuji těm, kteří se účastnili této časty, cesty. A tady jde vlastně o zrušení určitého mýtu, který hovoří o tom, že pokud jde o nové členské státy Evropské unie, tak nedostatečně využívají strukturální fondy, anebo jsou využívány méně dobře než v těch starších státech Evropské unie. Tento mýtus nebo stereotyp stereotyp eh, existuje i nadále, týká se i Maďarska. Já jsem říci, že díky této delegaci je možné zrušit eh, vlastně eh, tuto, tento dojem. Děkuji, už se nehlásí někdo další z poslanců a proto, i když tam se někdo hlásí. Thank you very much. Uh, just a few words maybe to reply to... Děkuji. Eh, jenom bych několika slovy odpověděla na otázky, které se týkají eh, zjištění Evropského účetního dvora, eh, pokud jde tedy o audity a také veřejné zakázky. V případě Maďarska jsme za komisi tady měli projekt ISPA v roce 2003 a jeden z, jedna z věcí, které jsme tady zjistili k projektu IPS, ISPA, bylo to, že to nebylo v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Měli jsme tady audity, které se zabývaly veřejnými zakázkami a pozitivní bylo, že jsme tady zaznamenali určitou změnu, tedy v tom smyslu, že maďarské orgány eh, souhlasily s opravami, s nápravnými opatřeními, pokud jsme na něco upozornili a také souhlasili s tím, že se změní pravidla a uplatňování dodržování pravidel. Myslím si, že jeden z projektů, které ten projekt navštívil v červenci, eh, tak eh, v Budapešti, je příkladem, kdy eh, komise požadovala určité opravy, finanční opravy a maďarské orgány s tím okamžitě souhlasily. A to souvisí také s další kontrolou v roce 2007 účetního dvora. A já bych řekla, že komise neustále sleduje postupy zadávání veřejných zakázek v auditu, udělali jsme to taky v posledních měsících a jak jsem říkala, i nadále tam nacházíme některé nesrovnalosti, ale také vidíme, že je tady dobrá vůle, vůle tyto nesrovnalosti napravit. Možná bych mohl uvést několik údajů, pokud jde o dopad používání finančních nástrojů. V, posledních týdne, v posledním týdnu eh, v monitorovacím eh, výboru, eh, který se týká tohoto programu, jsme to sledovali a počet společností, kterých se to týkalo, tedy tam, kde získali granty a finanční příspěvky, těch je 5100 a Vyplatily se tady prostředky pro všechna opatření, také pokud jde o, e, střední Maďarsko, to je konvergenční oblast. A byl tam 232 e, tisíc a můžeme to srovnat e, s celkovými finančními prostředky, které byly uděleny v rámci celého fondu a to je 700 50, 750 milionů. Více než 25 tedy u již bylo vyplaceno a samozřejmě je potřeba Eh, tady nadále některé věci dohánět, ale ten pokrok, který už byl dosažen, může být považován za poměrně dostatečný s ohledem na eh, tedy eh, časovou prodlevu při používání těchto nástrojů. Jsou tady různá opatření a Jsou tady věci, které se používají nejčastěji, například jsou tady určité záruky, rizikový kapitál a samozřejmě členům vašeho výboru mohu poskytnout údaje, které se týkají všech výsledků a tedy toho pokroku, který byl dosažen. Pani Ayala, Paní děkuji pane předsedo. Jenom bych eh, potřebovala konkrétní informaci od eh, zástupce komise, který hovořil o eh, projektu projektu čističky vod Nyní my eh, eh, se tím také zabýváme. Bylo mi řečeno, že maďarské orgány akceptovaly korekce ze strany komise, to znamená hm, podle stránky 16, že maďarské orgány jsou nyní schopny hm, hm, tyto částky eh, vložit do jiných oprávněných projektů. To je výsledek té korekce, že to převedli do jiných způsobilých projektů. Alors, le temps que la commission se concerte... Takže, eh, než se komise domluví, jak odpoví, tak eh, eh, bych rád já také položil tuto otázku, poněvadž Gro diskuze se zde týká veřejných zakázek. Vyslechli jsme si sice odpověď, ale když vznikly všechny tyto věci, aféry v Česku, tak Eh, evropské podniky vyjádřily údiv nad eh, fungováním místní státní veřejné zprávy. Samozřejmě, pokud jde o přidělování veřejných zakázek, o tom jste mluvil, tam eh, s tím jsou spojeny určité finanční korekce, ale také se to týká jednostranného ukončování smluv. A co s tím komise mohla udělat s touto situací že neodůvodněně eh, jednostranně se vypoví smlouvy. Navrhli jste nějakou mediaci, nějaký mechanismus a jak je to s těmito smlouvami, které se eh, mm, týkají tedy veřejných zakázek. Můžete nám eh, říct, jaký je stav? Já předpokládám, že máte všechny podklady. Podobné chování totiž vysílá E, takový e, signál, že vnitřní trh nefunguje dobře a e, evropské podniky, kterých se to týká, tak to nevidí dobře. Co s tím komise může udělat? Pokud dobře chápu otázku, to se netýká evropských fondů, to se týká aplikace pravidel fungování vnitřního trhu. Je zřejmé, že mm, situace v Maďarsku eh, jak si obsahuje určitá stěna místa, pokud jde o veřejné zakázky. Já jsem stručně to zmínil, když jsem mm, hovořil o tom způsobu, jak se eh, eh, aplikují neúměrně kritéria mm, při mm, řízení výběrovém, třeba vylučování určitých eh, uchazečů, mm, podniků eh, na základě aplikace uplatnění příslušných předpisů, které nejsou podle mě uměrné. Opakuj, zde je určitá šedá zóna tato výběrová řízení podle našich právníků nelze ale snadno napadnout z titulu zákonnosti, protože tam oni uplatňují zákonná kritéria, která de facto ale mohou narušit fungování trhu. To je jedna věc. Vy zde zmínil jinou věc a to jsou ty e, smlouvy, eh, lhuty smluv a smlouvy, které jsou vypovídány e, posléze. Zde tedy komise nemá pravomoc, přímou e, pravomoci v tomto, to je spíše DG pro vnitřní trh. Ale nicméně my to sledujeme, protože to má dopad na dobré fungování strukturálních fondů. V některých případech jsme se snažili intervenovat a eh, vystupovat jako takový zprostředkovatele a zajistit dohodu mezi stranami eh, ve sporu a Eh, eh, maďarská strana měla za to, že to, co dělají, je oprávněné, i když eh, tam bylo co kritizovat podle nás. Například my jsme ale nakonec dospěli k dohodě mezi účastníky, mezi stranami a třeba ta smlouva týkající se mm, vlakových souprav pro metro, to zase už je tedy v pořádku a projekt může pokračovat. Tento případ nás hodně zaobíral, hodně zajímal, protože zde kolem tohoto projektu byly určité nejistoty, poněvadž eh, ty smlouvy, jak to vypadalo, eh, nemohly, by bývaly nemohly fungovat, jak se plánovalo, což je špatné. A Eh, eh, máme informace o tom, že ještě existuje tento problém s podobnými praktikami, sledujeme to eh, v případech projektů, které financujeme a snažíme se intervenovat. Já se omlouvám, že to opakuji, ale pokud dobře, já, já jsem dobře pochopil, že zde nedošlo k žádné finanční škodě, protože jste navrhli finanční korekci, ale já se ptám, možná to není ve vaší kompetenci, vaše oddělení, ale já se ptám, aplikace evropských pra- pravidel pro fungování vnitřního trhu, zdá se, že to je porušováno. Podle mých informací je to na Evropské komisi, aby zahájila řízení vůči tomu státu, který nerespektuje a porušuje evropské eh, předpisy. Je zcela normální, aby komise Mm. tedy ne, mm, eh, stejně přistupovala k všem státům, protože některé státy, které třeba něco nerespektují, tak se jim vyhrožuje řízením. A mm, když ještě k tomu přidáme chování místních orgánů a i to, že ty smlouvy nejsou v souladu s fungováním vnitřního trhu, no tak přece je nutné, aby komise jednala. Já bych chtěl mít od vás ujištění, že pravidla vnitřního e, trhu v Maďarsku fungují. Ano, samozřejmě komise, jakmile se dozví o nezákonnosti, tak jedná. Ale co jsem chtěl si tím, je, že aspoň ty účinky, o kterých hovoříte, tak ty uh, nebo pardon, ta fakta, o kterých hovoříte, tak ta nezakládají nezákonnost, i když um, tam asi by bylo třeba napadnout ty předpisy. Um, tady jde o, že, o to, že aplikují tam předpisy, vnitrostátní předpisy, které já bych uh, označil jako neuměrné. A uh, lze tedy sice napadnout podobná rozhodnutí, v meritu věci, ale eh, formálně, legálně jsou ta rozhodnutí v pořádku. Takže to je problém. My jsme v některých případech to eh, zjistili, já nemohu ovšem posoudit šíři toho problému. Eh, je to taková šedá zóna a tady my nemůžeme napadnout nezákonnost, ale můžeme napadnout aplikaci předpisů, které podle nás jsou v rozporu s efektivním řízením. Ano, paní Ayala Sender by také chtěla, kdybyste jí odpověděl na otázku. Asi budete ji muset zopakovat. Děkuji, pane předsedo. Ano, já eh, jsem řekl, Eh, zmínila ten případ eh, čističky v Budapešti. Tam byl problém. Eh, komise navrhla řešení, navrhla korekce a maďarská vláda to akceptovala a teď je to vypadá tak, že maďarské orgány budou moci převést ty finanční prostředky na jiné priority, což asi je normální eh, zacházení eh, s eh, podobným typem situací. Jakmile akceptují tu korekci, tak potom ty prostředky lze vyčlenit na jiné priority. Je to tak? Pochopila jsem to dobře? On this very question, indeed. V této otázce ano, korekce kterou navrhla komise, tam šlo o 25 eh, velice významné smlouvy o dílo, týkalo se to čističky v Budapešti. Eh, bylo to ve výši 150 milionů euro celkový ten projekt, jeden z největších. Takže 25 mm-hmm, eh, bylo považováno za neregulérní, pokud si dobře pamatuji. Bylo to asi 40 milionů. Ano, máte zcela pravdu. E, když, je tak, když dojde k takové situaci, že členský stát akceptuje tu korekci, tak může e, ty prostředky převést na jiné e, způsobilé způsobilé části kontraktu a pokud by neakceptovali tu korekci, tak by to byla takzvaná čistá korekce ze strany komise. Máte pravdu. Žádné další otázky nevidím, takže závěrem má slovo naše zpravodajka, aby to uzavřela. To byla ta, taková krátká diskuze, která pěkně ukázala, jaké problémy má členská země, která eh, přeci jen ještě platí za poměrně bezproblémovou. A kolega Šaci Markaskis eh, říkal, že nebylo chybou, abychom se tam vydali, to vítám, souhlasím s tím a samozřejmě to ukazuje také na to, že některé věci ještě musíme vést v patrnosti. Eh, samozřejmě, že na ty věci se můžete vždy dívat eh, dvojím způsobem. Sklenice je buď napůl prázdná nebo napůl plná. Já jsem se rozhodla, že teď je to napůl plné, ale ty problémy samozřejmě jsou závažné. A to, co jsme tam viděli, to jsou věci, velmi často, které nám nemohli vysvětlit. Například pokud jde o projekt Čističky, tak tam financujeme obrovský projekt, ale vlastně potom eh, netí eh, naplánováno, co udělat s tím kalem. A tady to jsou věci, kde by bylo pěkné, kdyby nám komise poskytla nějaké eh, návazné informace, co se s tím má dále stát. A nebo potom také, pokud jde o projekt Jeremy, to je také něco, co nám často přináší starosti. A jak se to teď v Maďarsku bude řešit a jaká je evaluace? To jsou zkrátka věci, které nás zajímají a chtěli bychom ty informace o tom mít. Myslím si, že by si to zasloužilo vynaložit na to úsilí a e, myslím si, že se tady ukázalo, kolik věcí komise také neví. A to je možná rozhodující problém a to, že povinnost poskytovat informace komisi ze strany členských států by měla být posílena, protože my teď máme pocit, že komise eh, nám tady eh, ne, neposkytuje všechny informace, není k nám úplně upřímná, ale možná, že ona ani ty informace od členských států nemá. A eh, měli bychom zjistit, kde to tady vázne a jsem si jistá, že když to zjistíme, tak potom budeme také jednat. Já bych chtěla eh, poukázat, pokud je o parlamentní věci, také na jednu věc, která mi eh, způsobila určité starosti. My jsme s národními poslanci eh, hovořili o tom, jak nakládají se zprávami maďarského účetního dvora a narazili jsme na to, že tady není rozumně rozdělená tato věc, tedy ta práce, úkoly tady nejsou rozděleny pravomoce a vede to k tomu, že potom se tím nezabývá nikdo. mnozí kolegové tady mají pocit, že by bylo spásným řešením, kdybychom tady do toho více zapojili národní parlamenty, ale já bych právě na to chtěla upozornit, že to tak spásné není, protože oni eh, tam mají také problémy. Možná, že bychom tady mohli zřídit nějaké stále zpravodaje pro určité regiony, které, kteří by se zabývali sledováním těchto záležitostí a dávali by nám zprávy aby se o ty věci eh, někdo staral a abychom měli aktuální informace k takovým záležitostem. Na základě té naší návštěvy bych řekla, že to je velice důležité. Děkuji všem, kteří se cesty zúčastnili, byla to velice angažovaná skupina. Nebudu ovšem skrývat, že tady byli eh, čtyři poslanci plus eh, jeden národní zástupce, ale zároveň sedm zástupců komise, takže my samozřejmě víme, že komise má mnoho zaměstnanců, ale e, nevím, jestli nám to musí takto zřetelně ukazovat. Bien, je... Ah, no, Pane předsedo, jenom bych chtěla zde podpořit myšlenku paní Gresle, že e, my máme v parlamentu Eh, subjekty pro vztahy s národními parlamenty, takže možná do budoucna, pokud koordinátoři budou souhlasit, bychom mohli eh, uspořádat takovou širší schůzi mm, spolu se zástupci národních parlamentů. A to se dělá i v jiných výborech, například eh, jinde, ano, a to už máme tuto zkušenost, takže i zde podobná setkání by mohla fungovat. To zcela podporuji. Euh, I já si myslím, že um, um, tento návrh je dobrý. Postupně i eh, národní NKU bychom měli zapojovat do auditu a samozřejmě eh, měli bychom jednat, eh, vystupovat přes národní parlamenty a zde si myslím, že je to zcela vhodné tedy zapojit i ty příslušné rozpočtové výbory národních parlamentů. Já zcela také tento návrh podporuji. Navrhuji, abychom tento bod uzavřeli a abychom přešli k bodu kafe. A já zde chci mm, k tomuto bodu přivítat občany z Massif Central, z centrální Francie, kteří určitě s velkým nadšením si vyslechnou naše jednání. Jsou tedy z mého obvodu. Děkuji. A mm, je třeba tedy zatleskat. Děkuji. Já chci, aby ano, většinou to bývá na plénu, ale v komisi, ve výborech nepřijímáme spoluobčany, ale já děkuji za to. A přistoupíme k bodu číslo čtyři, což je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o účinnosti a efektivitě příspěvků Evropské unie poskytovaných prostřednictvím organizací OSN v zemích zasažených konfliktem. Máme před sebou zprávu která je mimořádně kvalitní a kterou nám představí účetní dvůr v podobě pana Karla Pinkstena. A dovolte, pane Pinkstene, abych vám eh, poděkoval za slyšení eh, eh, v našem výboru a za výsledek hlasování, protože váš členský stát vás navrhl, abyste v příštím funkčním období byl členem účetního dvora a máte eh, eh, od nás souhlas, takže já vám k tomuto blahopřeji. K tomu jsem se chtěl dostat. Já tedy nechci anticipovat, jaké bude hlasování ve, eh, na plénu a v radě ministrů, protože to je také suverénní orgán, ale děkuji vám za to a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Co chcete, abych k tomu řekl? Každopádně musím poděkovat eh, eh, členům a členkám tohoto výboru za důvěru, eh, kterou výbor ve mě vložil. Za druhé, chci také říci, že já jsem se rovněž zmílil. Zmílil jsem se, poněvadž když zde vidím celou tu delegaci, tak já jsem si říkal, myslel jsem si, že to jsou lidi z OSN, ale to je ještě něco více. To jsou vaši spoluobčané z vašeho okrsku. Tak je také chci přivítat zde na zasedání výboru. Víte, že dnes eh, se zabýváme druhou zprávou o OSN na začátku účetní dvůr plánoval pouze jednu zprávu, ale my jsme ji rozdělili do dvou částí. Proč? Abychom získali čas. Tato zpráva, respektive tento audit, proč eh, eh, ji vyhotovil účetní dvůr? Ze třech důvodů. První důvod jsou ty částky, o které jde a které se e, velmi zvýšily finanční prostředky, eh, které byly dány eh, v roce 2011 144 milionů euro a 937 milionů to bylo v roce 2009. Takže vidíte, že jde o velice, velice významné částky. Druhý důvod. To je způsob řízení. Někdy s ním máme problémy, kolem toho panují otazníky, je to takzvaný joint management, kdy Evropská unie spolupracuje s mezinárodními organizacemi. A třetí důvod, e, to je zvláštní zájem, který vyjádřil v této věci e, Evropský parlament, respektive váš výbor, který vyjádřil zájem o podobnou kontrolu, audit. Než tedy se zmíním o těch třech bodech, tak dovolte, abych předeslal, že samozřejmě naši kontroloři, auditoři i my všichni víme velice dobře, že když používáme eh, prostředky daňových poplatníků k tomu, abychom je dali OSN, aby je vynakládali v zemích, kde jsou konflikty, tak velice často se musí ty prostředky vynakládat za velice obtížných okolností. To víme velice dobře, což však nebrání tomu, aby tu konečnou odpovědnost nesla Evropská komise, která je zodpovědná za vynakládání prostředků z EU, i když třeba to probíhá za těžkých a mimořádných okolností, což uznáváme. Tak pane předsedo, eh, ještě čtyři body, eh, které bych chtěl zde zmínit. Za prvé rozsah té kontroly, té, toho auditu a za druhé bych chtěl se zmínit o Eh, informacích, respektive nedostatku informací, to bude velice stručné. Za třetí chci zmínit dva příklady, máme ve zprávě daleko více ještě. Chci zde ale připomenout pouze dva příklady a poté uzavřu některými doporučeními, či tedy sděleními. Za prvé, dovolte, abych začal s prvním bodem, a to je rozsah auditu. The audit... Audit se zabýval třemi zeměmi Iráku, Afghánistánu a Sudánem. A týkal se 19 projektů. Všechny tyto projekty najdete v příloze k tomuto dokumentu. Co jsme hodnotili? Eh, hodnotili jsme efektivitu, důslednost a také udržitelnost té pomoci, která je tímto způsobem poskytována. Dovolte, abych kromě toho řekl, že těchto 19 projektů představuje více než 80 peněz Evropské unie, které jsou věnovány eh, na, do těchto tří zemí prostřednictvím OSN, takže to není jenom vzorek, představuje to více než 8 všech peněz Evropské unie, které eh, eh, se dostávají do této země za období 2006 až 2008, do těchto zemí, pardon. Musím říct si také na úvod, že jsme doufali, na e, začátku tohoto auditu, že bude možné e, jít přímo na místa, kde jsou realizovány tyto projekty v těchto zemích, ale nakonec se ukázalo, že jsme mohli tuto cestu realizovat pouze do Sudánu. Tam já jsem jel, z bezpečnostních důvodů bylo nemožné, aby týmy odjeli do Afganistánu a do Iráku. Co se týče samotného rozsahu tohoto auditu, e, Tedy tolik. Eh, za druhém, eh, nedostatek informací, což je věc, o které jsem se ostatně zmínil již minulý týden během toho slyšení. Eh, naši auditoři velice často nebyli schopni získat dostatečné informace, relevantní a spolehlivé informace. Takže neměli možnost eh, získat eh, všechny důkazy, které by bývaly potřebovaly pro tento audit. To se týká hodnocení ve všech třech kategoriích. To znamená té efektivity, té důslednosti a také udržitelnosti. Ale jak eh, se o tom hovoří v té zprávě, tam se to týkalo hlavně té výkonnosti vlastně, kdy v u sedmi z devatenácti projektů zkrátka nebylo možné e, tuto věc zajistit. Ehm, podle našeho názoru komise skutečně potřebuje mít komplexní a včasné informace od OSN tak, aby byli schopni kontrolovat a zajistit zdraví, zdravé procesy a u mnoha projektů něco takového zatím není možné. Tolik tedy k druhému bodu. Teď bych chtěl říct, si, nebo uvést dva eh, jasné příklady toho, o čem hovořím. Myslím si, že mnoho dalších příkladů můžete najít ve zprávě. Jsou to všechno eh, informace velice konkrétní. Eh, chtěl bych teď, abyste se podíval na stránku 17, na druhý odstavec, kde se hovoří o nedostatečných informacích, například projekt týkající se dalšího vývoje kapacit eh, v Jižním Sudánu. To bylo předtím, než tam získala ta jižní část nezávislost. Jaké byly výsledky? Vidíte, že 65 výdajů eh, byly eh, cituji, hodnoceny jako předcházející nebo předešla, předešlé výdaje, aniž bychom zde měli jakoukoliv další informaci týkající se těch nákladů, kterých se to týkalo. Zkrátka tady se pouze říká, že se jedná o předešlé výdaje. A komise se musela spokojit zkrátka s, touto, s těmito informacemi, což ukazuje, že ty informace skutečně nejsou úplné. Druhý příklad je potom na stránce 21, to jsou eh, ty projekty, které nedosáhly um, cílů, které do nich byly vkládány. Tady si myslím, že se jedná o mimořádně důležitý projekt. A jaké byly tedy ty zamýšlené eh, výsledky? <clears throat> Zamýšlený výsledkem bylo 26,6 kilo, čtverečních kilometrů, takový byl tedy záměr. Kolik eh, jich nakonec bylo, byl, byl pouze po 1,6 čtvereční kilometr, takže můžeme říci, že ten cíl, ten výsledek skutečně nebyl e, dosažen. Což ukazuje <clears throat> na nedostatek efektivity tohoto konkrétního projektu. Čtvrtý a poslední bod, který bych chtěl zmínit, pane předsedo, e, to se týká těch zpráv, které z toho vlastně vyplývají. Chtěl bych využít by tuto, této příležitosti, abych paní Greslové, vaší zpravodajce, poblahopřál k tomu skvělému pracovnímu dokumentu, který zpracovala. E, myslím si, že není potřeba, abych opakoval věci, o kterých se zmiňuje ona ve své zprávě. Nebudu nějakým detailním způsobem zde opět e, hovořit o všech těch e, výsledcích, které zjistila. To je na vašem výboru. Dovolte, abych pouze se zmínil o několika věcech. Myslím si, že je potřeba, abychom zajistili, že je dosaženo skutečně těch jasně stanovených cílů, eh, které by měly být tam, kde je to možné, kvantifikovatelné. To znamená, měli bychom být schopni měřit. A to jsou věci, které by se měly týkat každého jednoho projektu. To jsou věci, které je potřeba před tím, než eh, jsou uvolněny příslušné finanční prostředky. Za druhé, Myslím si, že komise by měla více zdůrazňovat eh, otázku efektivity těchto projektů, měla by se také soustředit na vyhodnocování těchto projektů a to již v průběhu jejich realizace. Nestačí, aby se zkrátka spoj, spokojili s tím, že řekneme, že ty náklady jsou eh, náklady, na které mají nárok. To je jasné, jinak by to nebylo možné vůbec uvolnit ty finanční prostředky. Další věc, e, to se týká těch následných zpráv. Myslím, to jsou ty následné zprávy, které komise dostává od OSN. Myslím si, že tyto zprávy by měly být pečlivě sledovány e, komisí a pokud zjistí, že dojde k nějakým problémům, tak okamžitě je potřeba je řešit. A poslední věc, kterou bych chtěl říci, <clears throat> je to, že je potřeba mít příslušné, eh, příslušná opatření, která nemá sloužit jenom tomu, aby řešila tyto věci, ale která také eh, zabrání tomu, aby i nadále jsme dostávali zprávy, které nejsou dostatečné, které jsou často pozdě předkládané a to eh, snižuje schopnost fungování pro naší komisi. Před dvěma týdny eh, eh, na půdě tohoto výboru se o tomto hovořilo. Já sám velice vítám eh, to, k čemu došlo od té doby, mám tím na mysli ty auditorské zprávy OSN, kde se hovoří také o potřebě větší transparentnosti orgánu OSN. V současné době se snažíme zhodnotit nové důkazy, které máme a e, snažíme se určit, co by se mohlo udělat a říci si, jestli to stačí nebo nestačí. Pane předsedo, e, děkuji, děkuji vám mnohokrát za vaši spolupráci a chtěl bych vám také poděkovat za to, že jste projevili zájem o celé této téma. Děkuji. Děkuji. E, slovo má paní Inge Gressel. Děkuji. Toto je druhá zvláštní zpráva, kterou Učetní dvůr v posledních letech vypracoval eh, o eh, pomoci a společné pomoci, která se prokazuje prostřednictvím mezinárodní organizace. V únoru 2009 byla také vyslána delegace k OSN z tohoto důvodu já jsem eh, byla tehdy v té delegaci přítomná a od té doby eh, mě stíhá toto téma. Tato zvláštní zpráva se zabývá třemi důležitými zprávy Irákem, Sunánem a Afganistánem a když slyšíte tato tři jména, tak samozřejmě vám naskočí husí kůže a říkáte si, jestli je vůbec možné tam něco ovlivnit eh, bez ohledu na ty podmínky, za jakých by se tak mělo stát. Tento pracovní dokument a závěry jsem stavěla do takového světla, že musíme získat více informací od OSN. Zvláštní zpráva se zabývá zvláštními problémy, ale také obecnými problémy ve spolupráci s OSN, Světovou bankou a organizacemi nebo agenturami OSN. Ve svých závěrech jsem eh, zmínila obecné záležitosti, tedy zásadní problémy této spolupráce bez ohledu na to, kde, se k ním, eh, kde k ním dochází protože my samozřejmě musíme přiznat, že máme mimořádné problémy s těmi třemi zeměmi v konfliktu. Ale e, samozřejmě tady máme také celkové téma, e, tedy výměnu informací z OSN a také vůči Evropské unii, protože Evropská unie je velkým dárcem a tady máme zásadní problémy. Je zde mnoho slibů, ale komise zatím nezaznamenala žádné velké výsledky. Ovšem, přesto musíme říci, že tlak přináší výsledky. OSN přednedávnem komisi umožnili přístup k vnitřní, k interním zprávám, revizním zprávám u projektů, které Evropská unie spolufinancuje. A to je právě výsledek tlaku, který jsme vyvinuli. Ve svých doporučeních bych chtěla zdůraznit některé věci, které bychom mohli velmi jednoduše dosáhnout komise by před rozpočtovým rokem měla sdělit, kolik peněz chce vydat prostřednictvím OSN. To má potom to velké kouzlo, že OSN a agentury budou moci lépe plánovat, protože já jsem s nimi mluvila a oni hovoří o tom, že je pro ně velice problematické krátkodobost eh, udílení těch peněz dva nebo tři eh, projekty, nebo zkrátka projekty v těchto problematických zemích eh, jsou eh, složité a je potřeba je včas plánovat, protože jinak je ohrožen jejich úspěch. Takže naším cílem je lepší plánování, samozřejmě pružnost potřebujeme, ale já si myslím, že pružnost nemůžeme uplatňovat všude, především ne tam, kde Napravdu jde o budování eh, struktur určité země. Eh, dalším problémem jsou svěřenecké fondy. Ty jsou neuvěřitelně důležité. 60 výdajů, eh, které tady zkoumáme v této zprávě účetního dvora, 60 prochází právě svěřeneckými fondy více dárců, ale těchto 60 to jsou vlastně jenom tři projekty z 19, to znamená, my máme opravdu velice málo informací o svěřeneckých fondech a to je velice závažné, protože tam, kde vydáváme největší částku, máme nejmenší množství informací. To vzbuzuje obavy. Měla jsem možnost nahlédnout také do, interního, eh, do interní auditní zprávy o těchto fondech a tato zpráva byla zapracována také do mých závěrů. Účetní dvůr právem poukazuje na to, že nepřímými náklady, tedy správními náklady, eh, pardon, že k ním nemáme dostatek informací a že komise, aniž by eh, přeskoumala oprávnění, si vyžaduje větší náklady, více náklady, aniž by eh, se to tady mm, prověřilo dostatečným způsobem. Takže já bych já v těch svých závěrech prosím o to, jestli by se tady nemohla vytvořit zvláštní zpráva o svěřeneckých fondech a o tom, jak tady proudí peníze těmito svěřeneckými fondy, protože je to opravdu obrovská částka a někteří kolegové, kteří byli v Akvile, eh, ty si asi budou pamatovat, že tam jsme také měli svěřenecký fond, bylo nám řečeno, že zahrnuje 6 miliard eh, euro, ale eh, viditelné, transparentní bylo pouze 1,5 miliard eur a já hm, nevím, jak se s tím tady nakládá a myslím si, že by bylo smysluplné, kdyby účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu na téma svěřeneckých fondů protože potom by ta situace pro nás byla mnohem přehlednější. Já bych připomněla, že v rozpočtovém eh, řízení to také hraje důležitou roli. Potom eh, opakující se témata, přístup k informacím, k eh, dokumentům, k dokumentům účetního dvora. To jsou témata, která se už objevily v, tom, v té dřívější zprávě a které i nadále se opakují. A já už z toho začínám být frustrovaná, protože Tady ten pokrok je jenom velice, velice eh, nepatrný a pomalý a já bych chtěla eh, požádat účetní dvůr, eh, aby toto napravil, protože my mm, takto můžeme ovlivnit také absolutorium. My máme eh, trvalé tyto požadavky a pokud se to nezmění, pokud ta situace nebude vylepšena, tak se eh, budeme muset zamyslet nad tím, jaké další kroky podnikneme. Myslím si, že to je dobrá zpráva, účetního dvora smysluplná, ale pokud jde o ty eh, trvalé problémy, které se objevily už v minulosti, tak to na mě vůbec nedělá dobrý dojem, protože mám pocit, že v těch dřívějších otázkách jsme se vůbec nedostali ku předu. Vedli jsme velice eh, intenzivní konzultace s účetním dvorem, s komisí a jednala jsem také s OSN, částečně také s agenturami OSN. Ale eh, chtěla bych eh, upozornit na to, že přece jen toho očekáváme trochu více, protože svět je opravdu složitý. No, na to musíme reagovat. Děkuji a předtím, než dám slovo eh, zástupcům politických stran, tak by mě zajímalo, jestli Evropská komise se k tomu chce vyjádřit. Pan Schmidt. Lot, uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, komise vítá tuto zprávu. Možná, že se omezím pouze na několik těch bodů, které se objevují také v pracovním dokumentu paní zpravodajky. To je na straně 6 a 7 té zprávy. Eh, co se týče toho bodu 4, zpravodajka zde hovoří o tom, jakým způsobem by měly být předkládány zprávy. Myslím si, že tady ji podporujeme. Chtěli bychom vám říci, že jsme se eh, dohodli s OSN v dubnu loňského roku, že budeme mít nové instrukce, nové vnitřní eh, směrnice o tom, jakým způsobem budou předkládány to zprávy, jak z naší strany, tak ze strany OSN a co by mělo být v těchto zprávách. To jsou všechny ty věci, které potřebujeme skutečně zásadně. A e, e, komise pochopitelně se spolehá to zprávy, to je otázka kvality a také včasnosti těchto informací. Jinými slovy, se svými partnery v OSN jsme se dohodli na tom, že budeme se řídit těmito interními směrnicemi a že potom na jaře roku 2012 provedeme vyhodnocení toho, jestli eh, tyto vnitřní směrnice měly nějaký dopad na tyto věci a pochopitelně předložíme příslušnou zprávu parlamentu o tom, co zjistíme v této souvislosti. Za druhé bych chtěl eh, se zmínit o otázce efektivity <clears throat> která se také objevuje v bodu 6 zpravodajky, o které se zmínil také eh, předcházející řečník, je pravda, že eh, my provádíme hlavně ex ante eh, kontrolními slovy, kontrolujeme, jestli ty kontrolní mechanismy jsou eh, tam, kde mají být. A pochopitelně v takovýchto zemích, o kterých se zde hovoří, je daleko těžší potom sledovat dopad všech těchto kroků. Eh, například eh, eh, delegace, které byly v Jižním Sudánu, té se to týkalo, pochopitelně jasné, že je velice obtížné jít, jet přímo do těch druhých dvou zemí. Je tady ještě otázka ex post prohlášení. Jak víte, komise předložila návrh nové finanční nařízení 575, které také odráží právě tento nový přístup společného řízení. Doufáme, že toto vyřeší tu otázku efektivity eh, ze strany všech našich implementačních partnerů. Dále bych se chtěl věnovat také otázce těch prodlev, eh, protože v bodě 7 zpravodajka hovoří o tom, že je potřeba mít realistické časové rámce. Myslím si, že to je problém, ale není to pouze problém, který by se týkal eh, naší práce s OSN. Je to problém, který se týká všech případů, eh, kdy pracujeme v těchto obtížných prostředích. Myslím si, že, by to, eh, že to je dobrý důvod, proč bychom měli eh, změnit některé ty podmínky. Jestliže komise chce dosáhnout těch původních cílů, tak si myslím, že je dobré přidat několik měsíců předtím, než je dokončen projekt. Pochopitelně na druhé straně mohou být i špatné důvody pro nedokončení nebo pro, dřevy, pro prodlevy. Myslím si, že musíme monitorovat všechno tato, všechny tyto prodlevy. Musíme to dělat, musíme zjistit, jaký byl důvod těchto prodlev. Je potřeba to dělat nejen na těch projektech, které děláme společně s OSN. Budeme mít určité klíčové indikátory, které nám pomohou eh, monitorovat eh, tyto prodlevy a konkretizovat je v konkrétních regionech. Eh, možná, že na závěr bych eh, mohl říct něco pozitivního. To se týká přístupu eh, k auditu. Myslím si, že parlament také něco takového se dožadoval komisem všech těch agentur agentur OSN souhlasí s tím, že ty vnitřní auditní auditorské zprávy budou předkládány eh, parlamentu. Myslím si, že to je další známka toho, že se skutečně zlepšují vztahy, že to klima eh, spolupráce mezi OSN a námi eh, se lepší a že tedy tímto máme zajištěný přístup ke všem těm interním zprávám, které vypracovala OSN. Tím bych skončil svůj příspěvek. Ano. Pane Šmite, děkuji. Paní Ajala chce slovo a potom pan Markakis. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegyni Gresle za tuto druhou zprávu. V podstatě již zapadá do historie Kokobu a e, našeho výboru. E, je to tedy e, financování, které sdílíme s mezinárodními organizacemi, nejenom, nejenom tedy s OSN a samozřejmě pokrývá to určité významné aspekty OSN, jak řekl zástupce komise, jak i o tom hovořila kolegyně Gressle v bodě dvě zprávy. Já si myslím, že to je příklad, pozitivní příklad a proto mm, za to děkujeme i děkujeme za eh, mm, mm, tu snahu komise. Za prvé chci říct si komisi toto. Harmonogram je, jak se tedy nyní eh, rozhoduje o společném řízení a nyní tedy je to eh, eh, tedy v odděleních komise, které na tom pracují a jaký je harmonogram, týká se to všech agentur, já tam vidím, že některé chybí. Tedy jak na to budeme tlačit, tak aby tam byly všechny agentury, aby abychom využívali tento eh, eh, nástroj jako příklad. Eh, druhá otázka se také týká komise a v tomto případě i účetního dvora, a to je zdali ty návrhy ve zprávě jsou dostatečně realistické. Já vím, že když jsme začali hovořit o tom tedy vyhlasném našem tématu již, a to je ta míra rizik a chybovosti, tak já se ptám v těchto projektech, tam mm, eh, mm, eh, jak si eh, jsou to věci nebo projekty, které vznikají podle takových spíš nahodilých politických rozhodnutí, které se týkají těch konfliktních zón a samozřejmě je třeba, aby ale se s tím stotožnili naši spoluobčané, ti to chtějí a volají potom, potom na ulicích a mm, potom my mm, máme problém tedy s e, kontrolami. Kontrola ex ante, samozřejmě vím, že je těžká věc, ale kontrola ex post, no, mm, bylo by možné aspoň mít ta bipartit, bipartitní prohlášení, mm, e, e, takže to by bylo potom jasnější. Já vím, všechny naše návrhy musí být realistické, já to chápu, že tam je vysoká míra rizika, spojená s těmito projekty a e, my možná tady v tom bipartitním prohlášení ex post to měli, bychom to měli reflektovat. Vím, že kontrola ex ante je problematická. A dále. Vidím, že je zde problém, který se pořád opakuje a to my jsme to viděli již několikrát ve zprávách účetního dvora, je případ Iráku. Víme, že tam je ten vleklý konflikt, pro všech, kterému tedy já jsem, ale vím, že tam vznikají určité problémy a já říkám, jak nám to komise vysvětlí. Zde se hovoří o těch 60% výdajích, mm, které se je jako nenutné a nyní účetní dvůr má problém vůbec získat zpět nebo odůvodnit tyto výdaje. A já se ptám, v čem je konkrétně problém. A závěrem, pane předsedo, jestli dovolíte, mm, na pana Pinkstena taková poznámka. Já bych radši Mm, e, e, vím, že on přišel, aby zde hovořil konkrétně s paní Gresle, ale já bych ráda, aby takovéto informace e, byly určeny všem členům, aby byly veřejné. Já myslím, že by to bylo zajímavější přece. A vím, že pan Pinkston je kandidátem na post v účetním dvoru, ještě to potvrdí plénu, plénum a já si myslím, že když se jedná takto bilaterálně, tak je to problematické. Děkuji, pan Chaci Markakis. Já bych to chtěl udělat obráceně. Já bych, chtěla, já bych chtěl pana eh, Pinkse pochválit za tuto zprávu, protože málo kdy máme takto zřetelnou, jasnou a dobře strukturovanou zprávu, také pokud jde o to ústní podání. Takže velice děkuji za velmi eh, zajímavou prezentaci. Zároveň mám ale jednu velice zásadní otázku na něj a na celou komisi. Když se podíváme na to, že prostředky Evropské unie mohou být poskytnuty OSN třemi různými cestami, jednak prostřednictvím konkrétních projektů, a tady s tím souhlasím, ale Evropská unie by tady každopádně měla být viditelná. Je to projekt Evropské unie a musí být viditelná. Za druhé, Eh, příspěvky ke svěřeneckému fondu a za třetí příspěvky do obecného rozpočtu OSN. A já si tady kladu otázku, co to vlastně přináší. Tak to je to ve vaší zprávě a ve zprávě účetního dvora uvedeno. A já si kladu otázku, co to znamená, protože eh, se právě začí, eh, dostáváme do vyjednávání o rozpočtu s členskými státy. Evropská unie má méně finančních prostředků, Eh, členské státy jsou členy OSN a proto já si kladu tuto otázku, co to vlastně přináší. Neměli bychom omezit naši dárcovskou činnost eh, vůči OSN na projekty, které provádíme sami a kde bychom byli viditelní. Místo toho, abych tam poskytovali eh, prostředky, členských států, které se tváří, že se svými prostředky nakládají velice dobře. Takže proto se tady ptám pana Pinkstna, také s jeho politickými zkušenostmi, jak bychom měli tady postupovat. Já si myslím, že my bychom se měli omezit na ty věci, kde jsme opravdu viditelní a členským státům bychom měli nechat prostor pro eh, jejich působení. Oni jsou eh, členy eh, valného schromáždění a dalších orgánů OSN. Děkuji, pan Gajer a potom další řečník. Otázka, zda eh, finanční prostředky eh, chceme eh, přes OSN takto směřovat, do dotčených sebí, to je opravdu důležitá otázka. Musíme zvážit pro a proti. To jsme se pokusili i v případě Afganistánu. Za prvé, OSN se může pustit do práce tam, kde se Evropská unie pustit nemůže. A já jsem si eh, také kladl otázku, eh, tedy zdá cestovat do Afganistánu a náš výbor říkal ne, eh, my, nebo tam mi říkali ne, my vlastně z našich jednotek v Kábulu vůbec ani nevyjdeme, protože ta situace je tam tak vážná. Takže jsem si říkal, říkal, že to můžu ušetřit, protože eh, abych tam měl možnost pouze eh, v nějakém pancéřovém voze eh, projíždět od vysoce střeženého hotelu do těch míst, kde sídlí ta jednotka, do toho tábora, tak, tak mi to za to nestojí. A já tady samozřejmě nechci nikomu nic vyčítat, ani komisi, ani OSN, protože ono to samozřejmě je velice závažný problém provádět v tako, za takových okolností kontroly v místě. A nemůžeme to udělat eh, jako američané, kteří si tady e, zašlou svou pěchotu, navští, e, eh, navštíví školu a e, ještě nějaké centrum s počítači a potom zase odletí nebo no, odcestují. A otázka je, druhý den tam ty počítače už třeba vůbec nebudou. Takže my chceme ty prostředky OSN poskytovat proto, protože oni mohou působit tam, kde Evropská unie působit nemůže. Když řekneme, že už jim žádné prostředky dávat nebudeme, tak to znamená, že také omezíme na, naše možnosti, možnosti Evropské unie pomoci um, v určitých oblastech nebo v určitých zemích. Dále je tady problém transparentnosti fondů v rámci OSN, ale já tady mám trochu jiný názor než paní Gresle, protože pokud finanční prostředky vložíme do nějakého eh, multinárodního eh, svěřeneckého fondu, tak se dvou důvodů. Eh, protože tady může působit pouze OSN, můžou působit tam, kde Evropská unie nemůže a za druhé budeme mít větší pákový efekt. A to, že se ztratí naše viditelnost, to je potom zřejmé. Já se nemohu postavit před nějakou školu, která byla financována eh, z takového syřeckého fondu a říci, že chci, aby byly vidět ta okna, ty dveře nebo eh, ty cihly, eh, které byly financovány z Evropské unie. Eh, tam je potom možné říci eh, pouze to, že vaše prostředky představují tolik a tolik procent celého projektu, stálo to tolik a tolik, eh, to se dá samozřejmě propočítat, jak vysoký byl náš podíl, který byl efektivně vynaložen, ale pokud řeknu, že chci zviditelnit podíl svěřeneckého fondu, Eh, a jinak nic nepůjde, tak potom to můžeme rovnou nechat být, protože pak to nebude mít žádný smysl. No, další věc. Nedostatečné informace. Ano, to je dlouhodobý problém a já jsem se pokusil to pochopit, i když je to velice složité, ačkoliv eh, se tady toho účastním teprve od roku 2009. Eh, samozřejmě bychom mnoho problémů vyřešili, kdyby Evropská unie se stala členem OSN. Já jsem pro, ale nevím, jestli budou pro členské státy potom by část eh, té blokády eh, uvolnila, která tady ještě je eh, v rámci OSN, ale z velké části to je z toho důvodu, že říkají, že s námi nemohou zacházet stejně jako s plnoprávným členem. A já to do určité míry i chápu. Ovšem otázku získání dostatečných informací to neřeší. Ta otázka tady i nadále je, eh, protože to nevyřešíme, dokud nebudeme plnoprávnými členy OSN. Potom otázka na účetní dvůr a na komisi. Pochopil jsem, že mezi oběma institucemi jsou velice výrazné rozdíly, k eh, postoji, v postoji k FAFA. Eh, my jsme tady eh, měli tady poslední post, minulý postup eh, absolutoria, já jsem tam zaslal určité písemné dotazy a účetní dvor řekl, že toto není dostatečné, protože na základě FAFA nejsou, nebo tady k tomu nejsou poskytovány dostatečné informace a potom tam byla opět ta otázka toho, jak by se to změnilo, kdybychom se stali členem OSN. Potom eh, dosahování cílů. Pokud jde o nevládní organizace, tak tady bylo řečeno, že jsou příliš krátké časové lhůty, během kterých je potřeba peníze vydat. A my si potom musíme tedy položit otázku, kdo vlastně stanovuje tuto lhutu. Jsou to rozpočtové předpisy nebo politické předpisy dárců, kteří možná chtějí rychle dosáhnout cílů a postupují přitom naprosto nerealisticky. Zkrátka musíme si položit tu otázku, odkud to vlastně pramení, z čeho to pramení. Protože ani v Evropské unii se nám někdy nedaří stanovat si realistické cíle. A jak si chceme takové cíle klást v zemi, eh, kde jsou občanské konflikty, eh, kde logistika nefunguje? A to jsou mé otázky a chci také poděkovat panu eh, Pinkstnovi a účetnímu dvoru. Eh, Děkuji. Evropská unie není členem OSN, protože my nejsme státem, samozřejmě, takže prosím, pan Valčitis. Pirmininkė, iš tikrųjų susipažinus su šituo dokumentu e, kilo. Já jsem si přečetl ten eh, dokument a chtěl bych se zeptat na něco v Evropské unii po eh, té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, všechny finanční prostředky, které stvrzujeme, to znamená fakticky tento souhlas, že jsme skutečně zodpovědní za to, jakým způsobem jsou vynakládány tyto finanční prostředky. Jsme zodpovědní vůči členským státům, vůči svým voličům. Ehm, čili vůči eh, všem těm, kteří svým způsobem přispívají do našeho rozpočtu. Mám otázku. Ten systém, který existoval dříve, musí eh, být tento eh, systém ehm, implementován podle mého názoru celá ta otázka zodpovědnosti musí být nějakým způsobem změněna. To se týká také toho eh, fondu soudržnosti. Tam se nám daří dosáhnout určitého pokroku postupného. Eh, co se týče toho účetního dvora, vy jste se zmínili o článku 57, kde se hovoří o efektivnějším společném řízení. Eh, znamená to, že eh, potom to bude znamenat, že zodpovědnost za ty vynaložené finanční prostředky eh, budou na Evropské komisi. To znamená, že v budoucnosti budou muset oni sami nějakým způsobem vytvořit nový systém, který zajistí lepší efektivitu těchto finančních prostředků. Děkuji. Děkuji. Možná bych mohl eh, eh, navázat na to, co řekl pan Kaj. Já jsem byl eh, v Jižním Sudánu a skutečně tam existuje takový výjimečný stav týkající se infrastruktury. Je jasné, že investice takovýchto zemí jsou jiné ve svým charakterem. Chtěl bych položit jednu otázku, která souvisí e, s otázkou naprosto zásadní. Pochopitelně, že existují důvody pro ty nedostatky. E, jsou důsledkem těch různých metod používaných s e, společným řízením a nebo, jinak to řeknu, myslíte si, že přímý dohled ze strany komise by byl lepší? Děkuji. A než uzavřeme diskuzi, účetní dvůr chce se vyjádřit a komise samozřejmě také. Merci, Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval členům výboru za eh, velice aktivní přístup aktivní účast v diskuzi. Mám zde napsáno pět šest stránek v poznámkovém bloku, ale já se pokusím odpovědět na všechny zde zmíněné body. Nejprve eh, poznámky vaší zpravodajky paní Gresle. Dovolte, abych jí poděkoval za velice pozitivní vyjádření. Hovořila o Multi-Donor Trust Funds a hovořila o nepřímých nákladech a poté o tom zdali účetní dvůr je schopen provést eh, specifické šetření těch eh, Eh, těch eh, fondů, do kterých přispívá několik dárců. Já jsem si zaznamenal tento požadavek, já to také mám již napsáno ve zprávě, takže se tím budeme eh, zabývat v pracovním programu na příští rok, poněvadž již máme naplánovány určité kontroly, takže je, není tak snadné tam vložit konkrétní jednu kontrolu do programu našich kontrol. Bezme, bereme, bereme tedy do úvahy vaši žádost. Dovolte, abych zároveň paní Ajala řekl, že já vaší zpravodajce jsem předložil některé doplňující informace. Cílem nebylo, aby ty informace byly vyhrazeny pouze jí, ale samozřejmě ona s nimi může volně disponovat, ale já si myslím, když je jmenován zpravodaj, tak je zcela normální, aby účetní dvůr nejprve jednal se zpravodajem. Takže to jenom jsem chtěl upřesnit. Eh, eh, šlo o eh, jeden odstavec a jeho upřesnění, myslím odstavec 9 zprávy paní zpravodajky, abyste měli více jasno vůbec nebylo v mém úmyslu eh, vás zbavit té možnosti dostat určité informace, které máme k dispozici. Nebudu se vyjadřovat za komisi, ta odpoví sama určitě. Eh, kromě tedy eh, těch informací, tak paní Ajala také se ptá, zdali ty návrhy jsou realistické a jak je to s tou mírou rizik, respektive chybovosti. To je velice důležitá otázka, ale třeba si uvědomit, když máte takový audit, takové šetření, value for money, abyste dostali nějakou hodnotu za své peníze, tak se zabýváte čím? Účinností, efektivitou, udržitelností. A to je to, co jsme provedli. Já jsem na začátku v úvodu řekl, že eh, komise eh, musela zde spolupůsobit s OSN eh, ve velice obtížných situacích a určitě pochopíte, že to není v pravomoci účetního dvora zde hovořit, jaká je ta přijatelná míra rizika když je to zajímavý bod k diskuzi mezi tedy parlamentem a komisí, to ano, a mohla by to být velice zajímavá diskuze, pokud byste o tom diskutovali i e, e, vůči těm státům, které jsou zmíněny ve e, zprávě, tak do toho ale vstupuje i otázka daňového poplatníka. To je citlivá diskuze. A věci, které pro komisi vypadají mm, opodstatněné a přiměřené i třeba pro parlament, tak třeba se nebudou jevit tak přiměřené pro daňové poplatníky. E, tudíž vidíte, je to citlivá věc, ale není to něco, e, k čemu by se vyjadřoval účetní dvůr. Bereme do úvahy názory parlamentu a komise. Pouze toto. A abych to uzavřel, protože to je bod, o kterém se již diskutovalo. Dále, pan Chacimarkakis, ten se především eh, vyjadřoval na adresu komise, a to, jaká je role členských států. A komise správně zmínila, že v novém finančním nařízení, že nejenom eh, eh, tam bude zakotvená pravomoc komise, ale komise chce rozšířit svoji pravomoc eh, směrem na jiné partnery ještě. Otázka viditelnosti Evropské unie, to je důležitá věc. To znamená, chcete skutečně se hodně zviditelnit, nebo naopak? To je i otázka k politické diskuzi. Já spíše si myslím, že většina poslanců asi chce, aby Evropská unie se zviditelnila. To je můj obecný eh, dojem vyplývající z diskuzí ve vašem výboru. Na pana Gajera. Tam, kam eh, nemůže jít Evropská unie, může jít OSN. Uh, ano, ve společném managementu, joint management, to je jasné, že OSN tam uh, uh, působí v řadě států, kde mm, jsou konflikty, ale kde Evropská unie fyzicky není přítomná. My ve zprávě a v těch kontrolách říkáme, že eh, jsme pro spolupráci s OSN, ne proti, samozřejmě. A pokud komise chce spolupracovat s OSN, v pořádku, s tím souhlasíme, ale Musí to probíhat transparentně a ty peníze, které do toho vložíme, musí něco přinést. O to jde. A dobrý systém výkaznictví, monitoringu. Já myslím, že by bylo dobré, aby komise předkládala informace předem. Tak, jak myslím, i zmínila paní Gresle. problém s informacemi. které dostáváme od OSN. To je věc k diskuzi. A před, o vaší zajímavé zprávě se diskutovalo před dvěma týdny. Já jsem slyšel odpovědi komise. Ano, a mm, pán, e, pán z komise říká, Všechno, co se tam píše, je vyřešeno a když jsem se vrátil k účetnímu dvoru, tak jsem hovořil se šéfem, on řekl, ne, ne, ne, to se nevyřešilo. Takže vidíte, názory na to se liší. My máme status pozorovatele, když se diskutovalo o FAFA s komisí, pan Fady, před, ředitel, je vždycky přítomen na jednání o FAFA. Potom otázka FAFA takže jenom bych chtěl připomenout zde, že ne zrovna před dlouhou dobou tady panel auditorů, kontrolorů položil otázku, abychom se zabývali a přehodnotili tu klauzuli o, pro ověřování, tu verifikační klauzuli. Takže když eh, tedy panel auditorů OSN požádá o to, abychom případně i vypustili tuto verifikační klauzuli, to znamená, že ano, asi se jim to zrovna moc nelíbí. Nelíbí se jim poskytovat eh, veškeré možné informace komisi a Evropskému parlamentu a tak dále. Je to tedy, myslím, věc k diskuzi. další řečník. Hovořil o zodpovědnosti odstavec 57 a o společném managementu, o společném řízení obecně řečeno. Když se podíváte na e, návrh nového finančního nařízení, tak myslím si v článku 178 tam zjistíte, že se systém mění a že e, je záměrem dát více zodpovědnosti těm organizacím, se kterými komise potažmo OSN pracuje. Ale jde o to, že nakonec ve finále <laughs> někdo bude skládat za to účty. A eh, podle nás to je komise, protože jde o evropské výdaje. I když ty okolnosti situace mohou být problematické a mm, ve finále je to komise, která skládá účty za vynakládání prostředků. A já to nechci tady nějak posuzovat, vynášet nějaké soudy, ale jde o peníze finančních daňových poplatníků. A takže alespoň by mělo být možné ukázat na někoho prstem, na jednu instituci a to je ona, která je zodpovědná. A hm, někdo vždycky musí přece nést eh, odpovědnost. A poslední řečník, pan Ehrenhauser. Já nemám nějakou preferenci, zda by to měl být přímý management, přímé řízení. Já zde e, e, mám takový osobní názor a před dvěma týdny jste odsouhlasili zprávu pana Gajera. Já myslím, že to, co se tam píše, je velice moudré. E, necháváte všechny alternativy otevřené. V některých případech přímé řízení, článek 53, E, finančního nařízení. Možná, že to bude ta správná metoda a nástroj. V jiných případech možná lepší bude nepřímé řízení nebo společné řízení. Mm. Ale nechat si otevřené různé alternativy, to je dobré, protože to se bude odvíjet od konkrétních okolností. Asi to je nejmoudřejší přístup. Vy se mě ptáte, zda je lepší pouze eh, aplikovat přímé řízení? Já si nemyslím. Já myslím, že bychom měli mít manévrovací prostor, eh, tedy eh, i případně jít cestou společného managementu, společného řízení spolu s dalšími organizacemi. Pane předsedo, já myslím, že jsem zodpověděl na všechny vaše poznámky. Děkuji. Děkuji. Hmm, členovi účetního dvora teď dám slovo komisi ještě, ale v této diskuzi dovolte, abych zdůraznil i podvody. To znamená ve všech těch vašich kontrolách. Ať eh, je to tedy komise nebo i účetní dvůr, také tedy se zabýváte podvody a pokud existují, jak je řešíte. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně eh, na paní Ayla Sender a ten časový rámec pro interní audity. Dovolte, abych velice stručně popsal ten postup. Máme speciální oddělení, které připravuje nejrůznější vzorky toho, těch eh, různých projektů, které se týkají také OSN. Pokud takovéto vzorky existují, eh, tak eh, potom máme tu verifikač, ten verifikační postup. V současné době jsme se dohodli s OSN, že když je informuje o tom, že bychom chtěli verifikovat některé projekty, kterými se oni zabývají, tak potom máme možnost říci, Eh, respektive požádat o jejich vnitřní zprávu eh, auditní. Jinými slovy, eh, snažíme se použít princip jednotného auditu což znamená, že eh, neustupujeme od tého verifikačního postupu, naopak používáme tento postup jako způsob, který nám umožňuje získat zprávy o těchto auditech eh, což funguje eh, na bázi jednotlivých agentur. Kromě toho máme možnost díky heslu, které máme k dispozici, dostat se také do jejich databází. Abych odpověděl na otázku eh, kolegy se Myslím si, že tam, kde je jasná technická kapacita k dispozici ze strany OSN, tak eh, potom vnitřní směrnice týkající se viditelnosti. Například eh, v, v dublinském roce jsme dostali od všech delegací zprávu o viditelnosti a z těchto zpráv vyplývá, že situace v této oblasti se velice zlepšila. Ta druhá alternativa, o které jste hovořili, Eh, to jsou ty svěřenecké fondy, kde je více eh, dárců. Eh, tomu se věnujeme, to vidíte také na tom vzorku těch projektů. Jestliže dostaneme od OSN Vezmeme příklad Sudánu, tady se jedná o úplně novou zemi Například tady eh, podporujeme justici, podporujeme sčítání a tak dále. To jsou věci, kdy je potřeba, aby všichni ty dárci skutečně to dělali společně na bázi neutrality pod eh, záštitou OSN, protože je potřeba si uvědomit, že pracujeme v prostředí, které je mimořádně citlivé, politicky věce citlivé a není možné, aby OSN byla vnímána jako stranici jedné z těch stran v této zemi. Myslím si, že využití těchto svěřenských fondů E, e, v takovémto případě skutečně je více než oprávněné. E, dále, co se týče těch příspěvků do um, rozpočtu OSN. To děláme pouze, pokud se týká, pokud se týká komisaře pro lidská práva. který vnímám, tento úřad vnímáme jako nezávislý, eh, jinak nepřispíváme do žádné jiné agentury, protože my nejsme členy OSN, jak je bylo řečeno. Máme do určité míry kvazi práva na všeobecném schromáždění. Možná, že to by nás eh, mohlo uspokojit, ale kdykoliv já dostanu od eh, kdykoliv dostanu žádost o příspěvek, to znamená, že by měla komise přispět, tak vždycky odpověď je diplomatické ne a já budu v tomto přístupu pokračovat i v budoucnosti. Eh, panu eh, Gajerovi, co se týče eh, FAPA, myslím si, nevím, jestli jste byl přítomen tomu zasedání, jste byl, pardon, když jsme hovořili o FAFA, tehdy jste se ptal, jestli se dostalo nějakého pokroku. Tam jsme se eh, shodli na přístupu k auditu. Eh, shodli jsme se také na těch vnitřních směrnicích týkajících se společného řízení. Myslím si, že v souvislosti s FAFA skutečně můžeme konstatovat, že došlo k určitému pokroku. Ehm, odpověď panu Inhauserovi, ehm, co budeme dělat, například v případě takového Sudánu. V současné době tedy existuje nezávislá země, máme tam delegaci, takže budeme v jiné situaci, kdy budeme moci pracovat s novými modalitami. Existuje tedy suverénní stát, suverénní stát, který byl založen Jinými slovy, tato situace eh, znamená, že musíme podporovat vládu tohoto státu tak, aby byla schopná splnit ty naprosto nejzásadnější věci, které umožňují fungování státu. Jinými slovy, eh, eh, budeme poskytovat podporu do rozpočtu. Tato alternativa dříve neexistovala, takže v současné době se snažíme změnit modalitu pomoci, tak jak se v reakci tedy na měnící se situaci. Těm podvodům otázka pana Odyho. Takže podle našich eh, znalostí zde nejsou případy podvodů, které by nám byly signalizovány. Tím končím. Děkuji. Ani Ajala, velice stručně. Ano, jenom Eh, eh, zde vím, že byly určité sfalšované bankovní záruky, ne? Mm, o tím se zabývá Olaf, to i řekla paní Gresle. Na pana Pinkstena ještě jedna věc, týká se to rizik. Je pravda, že občan, který platí daně, Eh, mm, mm, a ti, eh, mm, kteří tedy eh, jsou na ulicích, tak to nemíní tak, že by nechtěli pomáhat Sudáncům. To ne, ale v těchto případech, kdy občan často osobně se i zapojuje a chce pomáhat. Třeba jsou různé programy, třeba pomoci žen, ženám a tak když tedy my teď tady diskutujeme třeba o míry rizika a chyb, tak právě já mám na mysli občany, protože zatím neexistují různé evropské či mezinárodní nástroje, které by to mohly nějak reflektovat, řešit, tedy kontrolovat a nějaké projekty. Třeba my se můžeme kontrolovat projekty v Budapešti, ve Vídni, ale to je přece úplně něco jiného než nějaké projekty odstraňování, eliminace min třeba v Afganistánu. A ještě vy mm, ve své zprávě na straně 21 eh, francouzsky, teď to ocituji, říkáte, že kromě snížení eh, poloviny, o polovinu snížení dětské umrtnosti, tak podle informací se říká a tak dále. Takže tento cíl snižování o polovinu umrtnosti eh, dětí, to je eh, další prvek, tedy navíc, ale občané, se kterými mluvím, tak ví, že to je cíl úplně jiný, jinak nastavený E, a jak tedy potom kontrolujete plnění podobných cílů? Je pravda, že e, je to něco jiného, než když tam mají vybudovat, e, postavit budovu třeba ministerstva nějakého nebo něco takového. To je přece jiný cíl, to jsou odlišné věci. A já bych ráda, abychom měli nějaké kontrolní mechanismy, nástroje, které by byly schopny stanovat určité limity a aby občan chápal, o co jde, aby nám rozuměl. Pan Balcitis. Tai komisijos atstovai iš mandagumo aišku galėjo. Já se domnívám, že komise mohla reagovat také na moji otázku. Ta otázka byla zcela jasně položena. Řekl jsem, že okolnosti se mění a e, ukazuje se, že ty kontrolní mechanismy jsou nedostatečné, dochází k zneužívání a proto to možná znamená, že musíme změnit e, zodpovědnost a celý tento systém. To je snad pravda, ne? Chtěl bych poděkovat e, zástupci účetního dvora, protože ten na mé odpovědi odpověd, na mé otázky odpověděl. Řekl, že musíme mít instituce, které budou sledovat zodpovědnost. E, a myslím si, že komise společně s OSN by mohla vytvořit novou instituci nebo novou agenturu, jakousi společnou agenturu. A tato společná agentura nebo instituce by potom mohla řešit naše otázky mohli by nám vysvětlovat, jakým způsobem ty finanční prostředky byly fakticky utraceny. Děkuji. Poslední bod na pořadu jednání byl přesunut, takže máme ještě trochu času. A e, já bych vám mohl tady ještě jednou dát slovo, ale e, omlouvám se, myslím si, že je důležité, ty, je, ty jsou podvody. E, samozřejmě, že naše občané ty by mohli přijmout pochybovost, tedy tu chybovost, ale ne podvody. A t, my jsme v tom vzorku samozřejmě neměli žádné podvody, tím lépe, ale mě by zajímalo, zda v těch eh, dohodách, které přijímá komise eh, k tomu, k té rámcové dohodě z roku 2004 s OSN a ve finančním nařízení, eh, které se eh, týká podávání prostředků prostřednictvím fondů, mezinárodních fondů, tak tam vidím, že se tam kontrolovaly například veřejné zakázky, jejich zadávání, ale nevidím tam žádný podvod. Mě by zajímalo, jestli oznamování podvodů auditorem jestli jsou tady nějaké postupy, kde by bylo možné být o tomto informován, aniž by se to tady nějakým způsobem řešilo, protože to uh, není uh, lehké, ale, ale abychom aspoň byli informováni. Uh, Informují vás auditoři, kontroloři, pokud něco takového odhalí uh, a ta, jste tedy o tom informováni? Well, first of all, my apologies to Mr. Nejprve bych se chtěl omluvit panu Pelsi týmu, pokud jsem vám rozuměl. Uh, tak jste se mě ptal na to, jestli existuje nějaké místo, kde členské státy, komise a další země by se mohly scházet, aby tam monitorovali eh, eh, tyto věci a trvat si na tom, že OSN musí být eh, zodpovědná za to, co dělá. Myslím si, že takové místo existuje. Je to komise auditorů, kde jsou zastoupeny jednotlivé státy. Ti získávají ty vnitřní audity z jednotlivých agentur OSN a reagují na ně. Chtěl bych ještě jednou opakovat, že komise není členským státem OSN a proto nejsme eh, eh, uvedeni v, této, v těchto zprávách, ale jak již bylo řečeno, v současné době máme přístup eh, k těmto zprávám a proto se domníváme, že skutečně můžeme s uspokojením konstatovat, že jsme součástí tohoto monitorovacího mechanismu. E, já se omlouvám, jestli máte pocit, že ani nadále neodpovídám přímo na vaši otázku. E, pane Udy, vaše otázka ehm, e, na to bych řekl, že OSN mají stejnou povinnost nám hlásit jakýkoliv podvod a to se týká také získávání zpětného těch prostředků. Jinými slovy, podvody respektive finanční prostředky můžeme získat od OSN zpět, podobně jak je to u vše, tomu u všech ostatních implementačních partnerů. Děkuji, nebo implementujících partnerů. Dobře, dávám slovo paní Inge Kressler, aby to uzavřela. Svěřenecké fondy se zakládají právě na tom, že tady nejsou k dispozici eh, žádné doklady. A když se podíváme na ta čísla eh, účetního dvora, především pokud jde o tedy finanční prostředky, je tady ta tabulka a samozřejmě pokaždé, když člověk něco hledá, tak to nemůže najít. Máme tady uh, obrázek číslo 6, nebo tady tu tabulku číslo 6 a potom také číslo 4 a ve 40% finančních prostředků tam zkrátka žádné doklady nemáme. A to je právě tou povahou svěřeneckých fondů. Proto bych chtěla říci, že přece vůbec nejde o to, jestli je člověk pro nebo proti svěřeneckým fondům, ale je to otázka toho, jak se s nimi nakládá, jak jsou provozovány a jak si přejeme, aby byly eh, provozovány. To znamená, já nechci vědět, eh, jaké dveře nebo okna jsem kde financoval protože eh, já si myslím, že to někomu nepomůže, když všichni budou vědět, jaký dárce financoval jakou cihlu. Ale jde o to, eh, kolik toho Evropská unie v jednotlivých projektech financovala a potom mm, to má větší výpovědní hodnotu. Eh, důležitá je tady otázka value for money. To je problém u tohoto typu mezinárodní spolupráce. A pokud my tady pořád budeme klást tu otázku, eh, vydali jste ty peníze, které jsme vám svěřili, a nebudeme se ptát na to, jak jste je vydali nebo na co jste je vydali, tak se nikdy nic nezmění. Proto mě tedy eh, to, jak tady ta diskuze byla vedena, poněkud překvapilo, ale určitě je to užitečné a pokud komise vyloží karty na stůl, eh, tak nám to bude velice užitečné. Říci, ukažte co všechno se tedy v místě děje. Není možné provádět kontroly, protože tam to bezpečnostní situace neumožňuje, tak je otázka, jestli vůbec ty peníze tam do těch regionů máme eh, investovat, protože eh, vlastně vůbec nevíme, jestli budou eh, dobře investovány. Afganistán, a to se objevilo v mnoha denicích v USA, a je tady Jde tady o to, že z Afganistánu jsou ty peníze jaksi t, eh, ukládány na nějaké soukromé, soukromé účty. Takže eh, tady si musíme položit otázku, jestli je vůbec správné v těchto zemích něco dělat. A měli bychom si přestat o tom dělat iluze. Bez pochyby tam dochází k mnoha podvodům a možná, že eh, tady je jeden případ nebo možná tam není vůbec žádný případ, který je pečlivě sledován. Ta pravidla jsou asi taková, že to nikdo nesleduje, ale pravidla jsou nastavená tak, že komise se o to starat nemusí, protože o tom nic neví a proto jsem pro, abychom tyto svěřenecké eh, fondy eh, a tu rozpočtovou pomoc nastavili tak, že komise bude povinna sledovat eh, to, co se s těmi penězmi potom skutečně děje. Ne, že ano, skvělé, máme tady tuto podporu, tak ho nemí vydat někam. To není dobré. Musíme vědět, jak je to vynakládáno. A máme tady právě málo, příliš málo precizních pravidel. Merci. Děkuji. G naše zpravodajka skončila bod 4 a pan Gajer ještě, omlouvám se. E, Inge, děkuji za toto vyjasnění. Já si myslím, že v tomto si rozumíme. Samozřejmě, že každý si přeje, aby instituce, a v tomto případě je to také Světová banka, chceme, aby všichni se dostatečně zodpovídali, aby e, vykazovali, jak ty peníze byly vynaloženy. Proti tomu nikdo vůbec nemůže ani být. je otázka, zda eh, budou mít dostatečnou transparentnost v rámci těchto projektů, co z toho financovala Evropská unie. To je samozřejmě jiná otázka. Ale důležité je vědět, ano, dostali jsme tyto peníze a vynaložili jsme je tím a tím způsobem. To vše eh, tady musí být eh, povinné a Potom je otázka, jestli budeme souhlasit s interním auditem Světové banky a OSN, budeme to považovat za stejně spolehlivé jako náš vlastní audit, a nebo budeme požadovat eh, audit náš. Ale eh, to, to, že my nic nevíme, s tím nesouhlasím, protože je tady mnoho nejrůznějších podkladů, komise, včetně různých dlouhých, podrobných seznamů s projekty, do jakých projektů mm, byly investovány evropské peníze. A já jsem si z té zprávy o Afganistanu vyvodil jednu pozitivní věc a to, že ty peníze v té hotovosti, to nejsou evropské eh, finanční prostředky, jsou to dolary. A my tam nemáme eh, žádné eh, přímé rozpočtové podpory. Takže ty peníze, eh, ty tam takto netekly. A američané ty to teď prezentují tak, že svůj velice naivní pohled na přímé rozpočtové podpory draze zaplatili. Protože právě tato přímá rozpočtová pomoc potom eh, byla eh, jako hotovost očerpána jinam, nebo někde zkrátka vtiskli nějakému eh, vesničanovi do ruky 50 eh, dolarů a, řek, a řekli mu, teď už prosím nepěstuj eh, žádný heroin, nebo tedy rostliny na výrobu heroinu. A Evropská unie tady dbala na to, aby evropské finanční prostředky byly rozumně vynakládány, rozumně spravovány. Samozřejmě není vše dokonalé ale to, že nevíme, kam ty peníze šly, s tím souhlasit nemohu. Já si myslím, že alespoň pokud jde o Afganistán, tak tam jsou eh, tři eh, vyšetřování OLAF, která zrovna probíhají. Eh, v jednom případě se to týká nevládní organizace, jejíž afgánská ta organizace zaměstnávala pouze své rodinné příslušníky a jak si také to nemohou účetně doložit, co se tam dělo. Takže Eh, není to tak, eh, že ty peníze tam byly bezhlavě předány a už někdo neví, co se s nimi dělo. Samozřejmě eh, jsou tam chyby, musíme se na ně zaměřit, musíme se zaměřit na to, co můžeme změnit. Já tady ještě mám žádost o slovo účetního dvora. Inge, hned teď ano, ještě. Já jsem chtěla jenom ještě vyjasnit, že jsem tady upozorňovala na value, value for money. A tady nemáme ani ponětí. Nevíme, jestli to opravdu za to stojí, jestli je to dostatečně účinné, to, co tam my poskytujeme. Když se podíváme na čísla účetního dvora, tak můžeme dospět pouze k tomuto závěru. Mm, účetní dvůr, pan Pinkston, jenom eh, stručně dva členové mi položili otázku, tak stručně odpovím. Eh, začnu tou poslední. Eh, společná instituce, pane Balci, ty si společná instituce OSN. To je možnost, to je taková idea, ale je to na komisi, aby tedy přišla s iniciativou. A pokud, eh, iniciativ, pokud ta iniciativa vzejde od komise, tak se jí budeme zabývat a vyjadřovat se k ní. Ale není eh, na, jsou eh, na účetním dvoru, aby přišel s tou iniciativou, pokud je o paní Sender. Míra rizik, míza, míra chyb, chybovosti. Máte pravdu, to je citlivá debata, důležitá, ale je třeba si uvědomit, že my jako účetní dvůr nemůžeme říci, to by byla přijatelná míra rizika či chyb. Ne. I zde platí, že je to na komisi, aby tedy přišla s iniciativou a potom je to na parlamentu, aby to dospělo k nějakému výsledku. Já chápu, že když někdo vynakládá peníze v Iráku, v Afganistánu, dříve i v Sudánu, tak e, to zrovna neprobíhá tak, jako když ty peníze se vynakládají zde v nějakém státě EU. To máte zcela pravdu ale je to diskuze, která nespadá do kompetence účetního dvora. Ale na druhé straně, když zmiňujete poslední odstavec na straně 21, tak zde je třeba to vykládat si jinak. Výklad je jiný. Co to znamená? Znamená to, že když hovoříme o value for money, tak jde o tři věci. A tady ta poslední, to je tedy e, ta účinnost, zdali to vede k výsledkům. A pokud chcete potom ex post prověřit, zdali ten výsledek byl splněn, tak je třeba se podívat na ten začátek. Musíte tam mít nějakou tu základní linii, nějaký, s čím to srovnáte, baseline. Třeba když chcete měřit míru umrtnosti, no na začátku komise musí tedy předložit nějakou hranici, spodní hranici, protože potom to nemáte s čím porovnat, zdali ten cíl byl splněn a nebo ne. A Například, pokud jde o umrtnost, dětskou umrtnost, tak zde to je velice jasné. Komise zde předložila určitý cíl, eh, který je eh, vydělen dvěmi, ale další bod zde nemáme čísla, nemáme tedy eh, ty výchozí hodnoty a komise zde jasně říká parlamentu, dobře, my eh, dáme Spojeným národům mm, k dispozici finanční prostředky v Iráku, v Afganistánu, v Sudánu a tak dále, ale eh, zde tedy výjdeme eh, z této hodnoty a výsledek je, musí být někde nad tím, musí být lepší, to je jasné, ale mm, i Evropský parlament potom musí být schopen to posoudit. To znamená, musí mít nějakou tu základní referenční hodnotu. A když třeba řeknete, a já tím já končím, pane předsedo, zde třeba chceme zvýšit e, školní docházku, ale mm, musíme na začátku si říci, jaká je ta stávající úroveň školní docházky. A jakmile to bude jasné, no tak potom a v dokumentech komise se to jasně píše, tak eh, můžeme si eh, stanovit cíl, tedy zvýšit tu školní docházku. Ale Evropský parlament podle mého soudu musí být schopen eh, potom to nějak posoudit. To znamená mít k dispozici základní údaje, tedy jaká byla ta výchozí situace. A to, ty informace musí mít k dispozici, aby mohl potom to posoudit. Zdáli to měla nějaký vyčíslitelný efekt, pokud to půjde to vyčíslit. Takže proto my dáváme tento příklad. Děkuji za vaše připomínky. Merci. Děkuji a naše zpravodajka chce uzavřít. Já myslím, že zpravodajka se již hodně vyjádřila, takže pokud nikdo jiný nechce slovo, tak navrhuji, abychom uzavřeli bod 4 na programu a abychom eh, pokračovali s bodem 5, což je Eh, prezentace stavu vyjednávání o reformě Evropského úřadu pro boj proti podvodům, OLAFu. A děkuji všem účastníkům eh, z předchozí diskuze a nyní dám slovo naší zpravodajce Inge Kresle. Děkuji. Eh, myslím si, že dnes se tady vyjadřuji eh, příliš často, ale to je boj, bod, který byl přesunut z minulého eh, zasedání. Jde tedy o OLAF a po pěti trialozích, které někdy trvaly i celý den, a já tady děkuji těm, kteří to vydrželi. A teď jsme se dostali k článku 13a, to znamená, že už nám toho příliš nezbývá dokonce. Vše je k dispozici, máme předloženy všechny dokumenty, přepracované nařízení a v tomto přepracovaném nařízení máme v tučném eh, ty, text, ty části textu, na kterých jsme se shodli a potom tam je ještě něco, co musíme dopracovat a vzadu eh, tím běžným písmem je tam vidět to, co nám ještě chybí, takže už tam toho moc není, ale je vidět, že přece jenom důležité části zatím ještě chybí. Abych vám tedy řekla, jak to vypadá s těmi dosavadními jednáními. Hlavní problémy tady nemáme s radou nebo s komisí a vlastně ani ne s OLAFem, ale s generálním sekretariátem. To znamená, že tady vyvstává otázka, jestli vůbec můžeme hovořit o nezávislém OLAFu v rámci Evropské komise, nebo tedy o OLAFu nezávislém na Evropské komisi. A nevím, jestli bychom neměli být na poplach, protože je tady mnoho pokusů omezit nezávislost eh, OLAFu. Komise se snaží ne tuto nezávislost eh, omezit. A e, to je téma, o kterém chci e, důrazně pohovořit na příštím vyjednávání. Jinak Olaf sám je nám nápomocný během jednání a kdybychom jednali pouze s Olafem, tak e, bychom už byli mnohem dále. Dvě třetiny celé té diskuze vedeme buď s generálním sekretariátem nebo s komicí s panem Šametou. Když se podíváme do přílohy 1, tak tam máme ještě problém s definicí. Zatím jsme se ještě nedokázali shodnout na tom, jakým způsobem tady budeme nakládat se slovem nesrovnalost. V dosavadních eh, věcech, bodech, eh, nařízení OLAF, nebo ty jsou tak, která vlastně jaksi eh, navazují na OLAF, například pokud jde o působení Eh, tohoto orgánu v členských státech, tak tady je přece jasné, že OLAF tady je kompetentní také, pokud jde o nesrovnalosti. A ale naše snahy zapsat něco takového do nařízení se nám zatím nepodařilo, protože rada se proti tomu brání a to velice odhodlaně. To je vlastně jediný bod, kde se rada takto odhodlaně brání. Dále se přeme také o slovo economic operator involved indirectly, Tedy je to ta otázka, koho může orgán vyšetřovat a e, jak přímo nebo nepřímo e, tím musí být e, kdo dotčen. Potom tady máme memorandum o porozumění a komise tady trvá na tom, abychom do nařízení napsali, že to není závazné, že to jsou dohody, které nejsou právně závazné. My předpokládáme, že je to jednoznačné, ale myslím si, že když to tam napíšeme, Eh, tak eh, potom tady vznikne dojem, že není potřeba se toho vůbec držet. A my si myslíme, že by to mělo být eh, spíše vyjasněno v úvodním ustanovení. Potom jsme tady ještě u otázky, jaké práva, jaká práva má OLAF, pokud jde o přístup ke kancelářím poslanců a asistentů. Zítra dopoledne budeme pít přípravné setkání na toto téma. Já bych byla velice ráda, kdybychom na tomto setkání eh, mohli diskutovat s poslanci nebo se stínovými zpravodaji o tom, jakým způsobem to upravíme, nebo měli bychom to upravit. Potom tady máme ještě jeden problém s ochranou údajů ale eh, tady už jsme se i někam posunuli. Eh, s nejvyšším ochráncem o údajů už jsme se tady, eh, tady dohodli a ještě tady zůstává otevřena hlavní otázka a to, jak práva účastníků toho postupu v rámci OLAF máme tedy chránit jaké tady mají být eh, takové ochranné prvky. Tady jde o otázku, když někdo během eh, šetření OLAFu má dojem nebo si chce stěžovat, že jeho práva byla narušena, tak jestli se potom má obrátit interně na, tedy na OLAF, ale tady už se také blížíme řešení. Vycházíme tady ze zprávy z listopadu roku 2008 a na základě toho, co tehdy bylo předloženo, pracujeme a je tady jenom několik málo bodů, které nejsou pozměňovacími návrhy dotčeny. Je to například otázka přístupu ke kancelářím eh, eh, poslanců nebo členů a tyto věci tady byly zdůrazněny a Zítra se bude mimo jiné diskutovat také o dozorčím výboru a překrývajícím se jmenování členů dozorčího výboru, protože zároveň probíhá skupina na vysoké úrovni. A máme tady také členy budoucího dozorčího výboru nebo musí být jmenováni. A jsou tady témata, která se přikrývají, překrývají. Například eh, se překrývá také eh, funkční období a o tom si teda musíme diskutovat, protože tento postup jsme v našich pozměňovacích návrzích eh, neošetřili. Pracujeme velice transparentně, nic není zatajováno, ale byla bych vděčná, kdybychom za polského předsednictví dokázali formula, sama jsem k tomu ochotná, eh, uvolnila jsem si na to eh, celé dny a polské předsednictví už není příliš optimistické, což znamená, že je asi jasné, že to nes, eh, nestihnou, tak jsem trošku ztratila motivaci a chtěla bych požádat přece jen polské kolegy na, nebo předsednictví, aby Eh, tady bylo možné toto uzavřít. Bude tady také zasedání rady a musíme v prosinci spolu o tom pohovořit, protože to je velice důležité téma a příští rok eh, tam je také vysoký tlak, musí se to vyjednat a eh, rozpočet a tak dále a možná tam bude spoustu různých termínů a nebude čas na to, abychom se zabývali nařízením OLAF, takže já bych velice apelovala na to, aby všichni pracovali velmi soustředěně, abychom se rychle dostali k výsledku ty otevřené body, které tady interně ještě máme, abychom mohli eh, to znění vyjasnit. Tady bych chtěla požádat opravdu naléhavě všechny stínové zpravodaje, aby přišli zítra v 9 hodin, protože tam budou potřební. Musíme, to, musíme přijmout ta rozhodnutí, abychom mohli pokročit. To je to, co jsem chtěla říci. Merci. Que... Děkuji. A pan Chacimarkakis chce slovo. Ganz, uh, großes... Nejprve bych chtěl velice, velice pochválit kolegyni Gressle za to, jak silná je ve své pozici proti radě a komisi. A hovořím tady také pana Stilaka Kise, stínového zpravodaje, který mě informoval o tom, že to vše běží velice, velice dobře a mám tři připomínky, jednak definici finančních zájmů. Myslím si, že tady bychom měli zvolit takovou definici, paní kolegyně, která bude opravdu obsáhlá. V prosinci získáme první návrhy Evropské rady ke změně smlouvy tedy to, jestli budeme mít fiskální unii a pokud to tak bude, tak budeme mít úplně novou strukturu finančního dohledu v Evropské unii. E, částečně do toho e, bude zapojena komise, e, tedy mm, a centrální banka a úplně nově to bude vypadat také v případě OLAFu. Takže proto ve smyslu fiskální unie, federální Evropské unie v oblasti finančních záležitostí, to vše bychom měli zohlednit a vidět ten text v tomto světle. Eh, už jsme tady hovořili o ESF a ESM a v tomto světle bychom to také měli vnímat. Ta druhá poznámka se týká přístupu ke kancelářím poslancům. Bylo tady několik případů a jeden je zcela výjimečný, je to případ kolegy Salba. Ehm, ten byl na tom podobně jako kolega Tala a Silverin, byly mu eh, předhazovány stejné věci a on v tomto případě sám požádal Olaf, aby zasáhl a díky němu Olaf získal přístup k jeho kanceláři a to vedlo k tomu, že ten případ byl velmi rychle vyjasněn. A já si myslím, že tato dobrovolnost ne, a to bychom tam měli někde poznamenat, je, že pokud si poslanec přeje spolupráci s OLAFem, tak by to mělo být možné a měli bychom to dovolit. Samozřejmě existují určité pochybnější případy. Vím, už jsme o tom diskutovali, eh, prezidium a generální sekretariát tady eh, z toho dělali opravdu eh, zásadní otázku, dokud nebudeme mít evropské Eh, Evropskou prokuraturu, tak tady nesmí být přístup v našem parlamentu k těmto kancelářím, ale já si myslím, že bychom tady měli dát tu doložku o dobrovolnosti. To by byla vlastně taková ta klička, jak toto umožnit. Potom poslední eh, poznámka k dozorčímu výboru. Děkuji za vyjasnění toho, oč tady běží a také hm, to, pokud jde o to překrývání těch funkčních období. Myslím si, že tady bychom měli být zaměřeni především na strukturu a ne tolik na mikromanagement, protože jakmile bude struktura jasná, tak už bychom se neměli eh, příliš, eh, neměli bychom příliš zabřehávat do nějakých podrobností a přeji kolegyni Gresle i nadále silnou ruku. Madame Ayala Sender. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegyni Gresle za práci, kterou vykonává na této reformě. Pro mě je zásadní zde jeden z bodů, a to je přístup ke kancelářím poslanců. A já si myslím, že to je součást potom velkého problému a to je vůbec, abychom zajistili ochranu těch osob fyzických i právnických, proti kni- kterým se zahajuje řízení se vším, co to obnáší a za druhé, jaký má být harmonogram, plán Mm, protože vím, že ty lhůty jsou velice dlouhé, e, ta řízení se protahují, to víme, že je problém e, s délkou řízení a to je zásadní e, problém potom mm, pro zdravou demokracii. Olaf to je takové zvláštní monstrum v rámci komise, ale zároveň to je nezávislý orgán a my vždycky se snažíme tedy nějak tedy E, e, vyřešit definitivně ten problém té nejistoty, která kolem toho panuje a e, takže Eh, osoby, které jsou předmětem eh, šetření a vyšetřování, mm, potřebují mít tuto jistotu, tedy nějaký manuál a dát eh, tomu OLEFu legislativně jisté zakotvení. Je to interní tedy subjekt nebo ne? Je to velice nejasné, je to vágní všechno kolem toho a já myslím, že Olaf samozřejmě je v jeho zájmu, aby obhajoval svoji instituci, ale my zde máme tedy Supervisory Committee, do, dozorčí výbor, který jediný vlastně může dávat ty nezávislé informace a dbát na to, aby vevnitř nedocházelo k nějakým nejasnostem. A takže já my jsme odložili tu zprávu a já bych ráda tedy eh, využila toho času, který máme a eh, položila otázku paní zpravodajce a řekla to veřejně, že eh, mě to zneklidňuje. Já vím, že je zde to takový trochu exces komise, která se snaží kontrolovat OLAF a na druhé straně říkáme, že OLAF je nezávislý. Ano, a za druhé ty změny hm, které se tam dostaly a které se provádí v OLAFu, tak to není ku prospěchu toho, co chceme, aby to byl skutečně vyšetřovací úřad. A úřad, který skutečně má i tu možnost provádět nezávisle to vyšetřování a ta řízení a často se dávají mu jiné funkce a mm, potom to znamená, že to neposiluje OLAF. Naopak, my bychom měli posílit ten hlavní pilíř a to je nezávislé vyšetřování interních i externích kaus. A tady to bych chtěla apelovat v tom na zpravodajku. Já doufám, že jak ze strany procesních záruk, jak i mm, z, to, eh, z pohledu toho, že je třeba zajistit, aby OLAF dělal tu funkci, kterou má, ne aby schromažoval nějaké statistiky a předkládal studie. Ne, to je to, co chceme, aby eh, prováděl tu svoji funkci, kterou má, ten úkol, který má, to je přece jeho přidaná hodnota. A mm, Potom chci obhájit ten dozorčí výbor, Supervisory Committee, eh, který má hrát tu svoji funkci a to je do, zí, eh, dohlížet a eh, je třeba, abychom díky tomu i přes tento výbor zajistili větší nezávislost a větší procesní, lepší procesní záruky. Monsieur Palsitis. Pan Palcitis. Děkuji, pane předsedo. Eh, ta eh, zpráva týkající se reformy OLAFu je mimořádně důležitá pro náš výbor po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Myslím, že to je jeden z nejdůležitějších dokumentů. Chtěl bych poděkovat Ingeborg Gressle za vypracování této zprávy. Eh, vy jste tolerovali to, že jsem se nezúčastnil těch jednání, a to jak z důvodu subjektivních, tak objektivních ale mm, Správně se e, zde řeklo, že to hlavní je zajistit nezávislost OLAFu. Tímto způsobem potom bychom mohli získávat informace poměrně snadným způsobem a mohli bychom také Eh, odpovědět na tu otázku value for money, čili jestli dostáváme eh, za ty investované prostředky příslušnou hodnotu. My jsme k tomu měli již eh, velice rozsáhlou diskusi a ty hlavní zásady související s fungováním OLAFu jsou naprosto jasné. Všichni souhlasíme s tím, že jsme dosáhli dobré situace. Myslím si, že Olaf to také tak chápe, chápe to také komise. Eh, Olaf ale musí být nezávislý, musí mít právo eh, přístupu k údajům, musí mít právo sbírat a schromažďovat údaje. Kromě toho musí mít také k dispozici politické zástupce, kteří eh, se budou moci rozhodnout, co se má a co se nemá dělat. Na druhé straně ta nezávislost musí být nějakým způsobem omezena v tom smyslu, aby tato eh, instituce mohla vykonávat své vyšetřovací pravomoci. To je to eh, primární. Eh, co se týče pokroku souvisejícím s těmi jedenácti články, těmi eh, postupy, procedurálními otázkami, definicemi a tak dále. Tady si myslím, že se omezím pouze na konstatování, že tyto návrhy jsou dobré. Eh, doufám, že eh, během tohoto procesu, Ingeborg se o tom ostatně sama zmínila, Myslím si, že skutečně bychom i měli doufat, že za polského předsednictví dosáhneme dokončení eh, tohoto procesu, takže v budoucnosti eh, role OLAFu bude lepším způsobem definována, bude přesně zasazena do těch struktur v Evropské unii a bude moct tak sehrávat vůči úlohu. Máme určité problémy, ale eh, týkající se spolupráce příslušných eh, orgánů, eh, včetně nejrůznějších bezpečnostních eh, orgánů, protože tady si myslím, že spolupráce skutečně zatím není efektivní a účinná. Děkuji. Děkuji, milí kolegové. Komise chce se také vyjádřit? Ne? Takže Eh, takže nás uklidněte, nechcete si uzurpovat OLAF. Eh, samozřejmě já musím říct si za komisi, že jsme šťastní, že můžeme spolupracovat s paní Kresla s radou, naopak, abychom vylepšili to nařízení z roku 99. Eh, to je vlastně iniciativa návrh komise a pracujeme mm, způsobem konstruktivní. Já jsem zklamána, když tady slyším, že paní Gresle Eh, má za to, že my jako komise eh, eh, děláme nějaké problémy. My ten pocit nemáme. Myslíme si, že každá instituce hm, hm, sleduje stejný cíl, to znamená mít OLAF, který bude nezávislý, efektivní a také, který bude respektovat jasné postupy, procesní předpisy. A proto doufáme, že toto nařízení bude obsahovat přímo ta nejvýznamnější ustanovení, především ustanovení třeba jako jsou procesní záruky. A mm, já myslím, že proto není třeba mít nějakou jinou normu, která by do nekonečna eh, detailně rozpracovávala tyto eh, procesní zároky. Ty procesní zároky musí být upraveny v tomto nařízení a poté půjde o prováděcí eh, způsoby, ale to samozřejmě nemůže být nikdy v rozporu s těmi základními nařízeními, na, základními zárukami, které budou zakotveny v nařízení. Bohužel lituji, že paní Gressle to tak nevidí, ale komise nemá v úmyslu snižovat, eh, omezovat nezávislost OLAFu. Naopak, samozřejmě komisi mm, velice zajímá eh, otázka jako ochrana práv osob, eh, všech osob, tedy fyzických, právnických institucí a i eh, parlament zajímá ochrana eh, poslanců a jejich asistentů, ale my jako komise musíme dbát nad celkovou rovnováhou ochrany práv všech dotčených osob hledáme řešení, určitě eh, to řešení najdeme v příštích dnech, eh, eh, tím, že budeme pracovat konstruktivně, otevřeně s paní Gresle i s radou. Děkuji výborně, děkuji za toto prohlášení, víme, jaké jsou vaše úmysly a paní zpravodajka, nebo Olaf, Olaf se nechce vyjádřit, ne? Voulez dire un Tak tomu něco říci? Ne? Ano, pane předsedo, velice stručně. Ano, mm, bych chtěl zdůraznit, eh, co eh, jsme slyšeli o funkční nezávislosti OLAFu při vedení vyšetřování. To je důležitý cíl. A e, OLAF Eh, plní interinstitucionální funkci, tudíž eh, nezávislost je hlavní jeho hodnotou. Také chci trochu potvrdit eh, zde to, co jsme již slyšeli, a to trialog již začal ve velice konstruktivním duchu. OLAF není zákonodárným orgánem, ale snažíme se pozitivně přispívat do jednání. Nicméně Vidím, že všechny strany se zavázaly eh, k tomu, že dospějeme k výsledku a mm, eh, i eh, díky vynikající zprávě parlamentu jsme mohli zintenzivnit jednání i díky stávajícímu předsednictví. Doufám, že ten dynamický vývoj bude pokračovat. Já i sdílím obavy paní Gresle, protože je zde riziko, že pokud teď za polského předsednictví nedospějeme k hmatatelným výsledkům, tak je zde riziko, že dojde k průtahům těchto jednání. a doufám, že co nejrychleji se nám podaří určitý pokrok. Je jasné, že eh, teď, když se na to podíváme z pohledu toho, co mm, teď probíhá ty diskuze o reo, reorganizaci OLAFu a jeho procesních předpisů, takže my si proto i v tomto světle přejeme, aby eh, reforma nařízení proběhla co nejrychleji a abychom mohli pracovat v právní jistotě eh, která je důležitá pro eh, eh, naše procesní předpisy a zároveň naším cílem jsou procesní záruky při našich řízeních, ale já si myslím, že to je přece cíl, který je společný všem institucím a to definovat společně koncepci nebo definovat společně finanční zájmy a to způsobem co nejširším, tak abychom vzali do úvahy i vývoj institucí v poslední době. Cíle, které sdílíme, e, e, jsou e, cíle velice jaksi vysoké na to, abychom byli schopni překonat problémy. Děkuji a naše zpravodajka chce to uzavřít. Když už tady tak pěkně spolu sedíme, tak bych k tomu ještě něco dodala. Samozřejmě, že nechci tady šlapat komisi na pasy. Eh, já samozřejmě eh, mám ráda přátelské vztahy a když už tady budu mít jenom samé přátelé, tak budu velmi ráda. Ale musím říci, že některé body ve mně vyvolaly určité pochybnosti. První věc je, budeme tedy spolu vyjednávat a diskutovat o nové struktuře OLAFu. Tak potom nový generální eh, ředitel mě by zajímalo, jestli předloží nějaký organigram o tom, jak by to podle něj mělo vypadat. Ale ten jeho organigram vůbec nezapadá do toho našeho, vůbec se to, si to neodpovídá. A mě by zajímalo, jak vážně se bere to spolurozhodování. Já mám velkou, velké pochopení pro to, že on tam samozřejmě má mm, ty privilegia při té organizaci, ale potom jsou tady určité body, například vnitřní eh, postup prověření zákonnosti Jde tedy o práva těch, kteří se podílí na tom postupu. A to jsou věci, které se velice dotýkají té zprávy. A mě by zajímalo, jak vážně se to tedy bere. Samozřejmě mohu s ním jednat, já a on, ale o mě nejde. Jde o to, jak zorganizovat tu strukturu tak, aby nám to vyhovovalo, aby to vyhovovalo i parlamentu. A to je první věc, která se mi teda vůbec nelíbila. Potom druhá věc nezávislosti OLAFu. Slyším, že hm, pan generální ředitel chce, se chce vzdát i NPM, tedy ty nové mobilní telefony jsou opravdu strašné a nedají se jen tak snadno vypnout. Já se s nimi taky moc eh, nerozumím. Tedy to ANPN znamená, že on bude moci sám jmenovat své zaměstnance a on se toho chce vzdát, nebo chce to, má to být zrušeno, ale tím pádem by eh, utrpěla nezávislost OLAFu a Evropský parlament by o tom měl být informován. A potom je tady další postup, který považuji za nelegální, ale nejenom já, i dozorčí výbor se to dodívá. Generální ředitel nebo tedy jde o takzvané non-cases, tedy případy, které nejsou dále sledovány. A v těchto případech e, v dokumentech jsou uvedena všechna jména, jsou tam i informátoři a jde o to, že tyto e, dokumenty by se předávaly dalším orgánům, to znamená komisi a dalším, ale tím bychom naprosto zmařili e, budoucnost pro informátorství, protože nikdo už by to nedělal, protože by se potom všichni o tom dozvěděli. A e, já bych e, chtěla požádat e, příslušné strany, aby se tím zabývaly, také Evropské ochránce údajů. A roli tady hraje také otázka, co vlastně OLAF a komise přináší do reformu úředního statutu. V tuto chvíli ta situace vypadá tak, že některé disciplinární kroky nemohou být učiněny, dokud není eh, vysloven rozsudek eh, nebo mm, mm, něco takového. A já si myslím, že by mělo být přece jen možné, aby instituce přijímaly disciplinární opatření, i když třeba ještě to řízení nebude u konce. My tady proto máme vlastní postup hodnocení a tady by se měla udělat pouze taková drobná změna úřednického statutu a potom by instituce měly možnost to tady vlastně postupovat podle vlastního uvážení. A to jsou věci, které eh, tady eh, vyvolávají opravdu veliké problémy nebo poukazují na veliké eh, problémy. Potom je tady také postup dohadování k otázce, do jaké míry eh, rada eh, přihlíží k potírání podvodů. A potom tady hovořila také kolegyně Sender o kodexu pro procesy nebo řízení. A my jsme tady takový jsme se rozhodli, že tento kodex bude eh, také jakýmsi způsobem zahrnut do procesu spolurozhodování. A já už jsem o tom hovořila několikrát. A jistě si dovedeš představit, eh, že mm, eh, toto něco není přijímáno zrovna vřele, a my teď tedy čekáme na reakci a uvidíme, co s tím uděláme. Ale Procedure eh, Code, to je důležitý projekt, který jsme zatím ještě nezahájili a nevíme, jak to dopadne. A to, co tady říká kolega Šacimarka ke fiskální unii, o tom jsem ještě, přiznám se, neuvažovala, ale budeme se na to muset podívat, na tu definici eh, finančních eh, zájmů. Možná to budeme muset změnit já bych řekla, že zatím je to víceméně pokryto, ale fiskální unie by si samozřejmě vyžádala spolupráci eh, mezi Evropskou unii a členskými státy ještě naléhavěji, tak aby ta práce byla opravdu efektivnější protože bez toho se potom neobejdeme. Myslím si, že to je důležitá reforma, kterou bychom měli velice pečlivě propracovat a potom to, co říkala kolegyně Sender k nezávislosti dozorčího výboru, tak ano, musím říci, že já jsem si vždy myslela, že něco takového by mělo probíhat v rámci nějaké organizace naprosto smírnou cestou, ale teď náhle vidíme, že to tak nejde. A proto se kloním k tomu, abychom to i ošetřili v nařízení, tedy i otázku jak bude vypadat sekretariát, otázku rozpočtu, otázku nezávislosti. Tady k tomu není žádný pozměňovací návrh, takže to tam budeme muset dodatečně doplnit. Já to vypracuji a zítra dopoledne bych to s vámi probrala, jestli něco takového tedy udělat nebo neudělat. Já už jsem o tom jednou hovořila ve Štrasburku. Ty problémy, které máme, eh, ty tady jsou, ale já myslím, že už jsme na cestě k jejich řešení. A já mám z toho dobrý pocit, myslím si, že je potřeba, abychom vyjednávali a to v dobrém, takže z tohoto pohledu jsme opravdu všichni přátelé. Opravdu všichni společně, tady jsme na jedné lodi, všichni chceme dobrý výsledek, i když samozřejmě různé strany vnímají dobrý výsledek různě, různě si ho představují. Tady děkuji eh, sekretariátu za vynikající eh, práci a děkuji také mé asistentce Frančelo Děkuji také eh, některým dalším eh, odvážným asistentům, kteří tady působí. Já vím, že je to velmi náročná práce, já to bohužel ale nemohu změnit a proto vás prosím o trpělivost. Merci. Děkuji. <clears throat> A komise paní eh, už mě požádala také o slovo. Jenom vteřinku. Týká se to jedné méně eh, závažné záležitosti, o které se zmínila paní Gressler, ale pro nás je to také důležité. A to se týká eh, eh, předložení těch spisů, které byly odloženy a vy říkáte, že to je problém s těmi jmény ochrana informátorů. Zde vás uklidním, paní Gresle, tak tomu není komise a DPS tedy eh, Úřad ochrany osobních údajů, tak požádali několikrát, aby tam jména těchto informátorů nefigurovala jak v těch spisech, které jsou živé, i, eh, které byly prošetřovány i v těch odložených, takže to ne, to je tedy výjimečně, že se tam dostalo. Také připomínám, že článek 9.4 nařízení, tedy stávajícího nařízení, které, který se nenovelizuje, stanovuje, že tedy eh, jakékoliv příslušné dokumenty se pošlou té instituci orgánů a tak dále, kterých se to týká. Takže není to pouze komise, která je dostává, tedy každá instituce, orgán nebo agentura, kterých se to týká, takže všechny dotčené subjekty. A proč? protože i ty spisy, které byly odloženy, tak mohou vést k tomu, že je třeba přijmout určitá správní opatření, zlepšit způsob řízení. To neznamená, že když nějaký případ byl odložen, že by nebyl zajímavý třeba pro zlepšení mm, fungování finančního řízení. A proto by bylo škodlivé a nešťastné, kdybychom e, takové odložené případy, ty spisy, abychom vyhodili někam do, do koše. To ne. Je třeba z toho vyvodit důsledky a tak to aspoň figuruje i ve stávajícím nařízení. Ani neplánujeme e, toto ustanovení novelizovat, e, protože jinak a platí samozřejmě, že všechny úřady, instituce mají právo být informovány a tady nejde pouze o e, e, šíření informací, pro šíření informací přece nejména budou chráněna. Tady jde o to využít ty závěry e, e a ty spisy e, pro to, aby se zlepšilo finanční řízení. Děkuji, říká vám předseda, naše zpravodajka. Závěrem. Je mi líto, ale já se k tomu ještě musím vrátit. Stanovisko číslo pět. Eh, tady prosím si to všichni přečtěte. To mám kladu na srdce. Pokud chápu, tak tady eh, se ten eh, výbor vyjadřuje k 38 případech. To jsou uzavřené případy a já předpokládám, že asi tady bylo k dispozici to, co tam bylo uvedeno a uvnitř ve stanovisku je uvedeno, že tam jasně jsou jména že jsou tam velice podrobné informace, eh, které také umožňují zjistit, kdo byl tím informátorem, protože jasně zkrátka je tam uvedeno, kdo a co řekl a jak. Skutečnost, že komise a ostatní toto obdrží, tak eh, tady bychom se měli podívat eh, do minulosti, protože mezi OLAFem a komisí existuje takzvaný postup clearing house a komise samozřejmě eh, v rámci tohoto požádala o tyto dokumenty a potom se komise začala Eh, chránit tím, že zase začala poukázat, že to jsou i ty ostatní instituce, ale když se tím zabýváte a když víte, kdo spravuje ty mm, fondy, tak, tak zkrátka je jasné, že se to týká především komise. Já doufám, že náš zájem je opravdu společný, neboli všichni si přejeme, abychom dostali určité informace a abychom potom sledovali, eh, co se děje. Ale já si myslím, že tím, že informátoři budou málo chráněni, dojde k tomu, že bude stále méně informátorů a já tomu samozřejmě rozumím, chápu je, protože informátorství eh, v institucích je nebezpečné a ochrana informátorů je proto pro nás velice důležitá. Takže proto společně s tím dozorčím výborem bych se k tomu chtěla ještě vrátit. Asi bychom měli vyzvat dozorčí výbor, eh, aby se toho zúčastnil, aby to s námi probral protože je to velice důležité a týká se to velmi úzce také té ochrany eh, finančních zájmů. Je velice důležité, abychom věděli, co skutečně kde probíhá, co se kde děje. A eh, dosadčí výbor říká, že ten princip toho, že je potřeba vědět, co se děje, je eh, zraňován, porušován, protože mm, mohou vzniknout případy, kde samozřejmě může dojít k tomu, že je potřeba ty dokumenty eh, předat, to bychom mohli i akceptovat, ale jde o to, že to nesmí být systematické. Eh, Zítra v 9 hodin se opět sejdeme, budeme o tom diskutovat a já eh, teď už pravidelně víkendy trávím v Bruselu nebo aspoň neděli večer a už vlastně nemám ani osobní přátele, takže já bych si přála, abychom se tady posunuli opravdu rychle ku předu s celým tím nařízením. Euh, Děkuji, Inge, za eh, závěrečné slovo. Již nikdo nechce eh, slovo, takže uzavřeme bod 5. Bod 6 byl odložen, protože zpravodaje zde nemáme. Kolega Bartstas není přítomen a pokud nikdo nechce slovo již, takže eh, končíme se schůzí dnešního dopoledne a sejdeme se zde ve stejném stále ve tři hodiny.